friends, we... Vážení přátelé, pustíme se do první schůze výboru pro zaměstnanost v tomto roce. Doufám, že máte za sebou krásné vánoční svátky a že jste se dostatečně vyspali, dostatečně najedli, dostatečně užili svou rodinou a přátelé, protože před sebou máme skutečně náročný rok. Mimořádně náročný rok a doufám, že se nám podaří fungovat tak, jak jsme fungovali v minulém roce, protože budeme potřebovat takový styl práce, máme-li se dopracovat k výsledkům, jaké si přejeme. Děkuji vám, že jste se dostavili a e, předpokládám, že můžeme schválit pořad jednání bez změn. Ano, Děkuji. Potom bych dále chtěla říct něco k jazykovému režimu. Jsou dostupné všechny jazyky, kromě finštiny, malčtiny, chorvačtiny a galštiny. Dále chci říct, že pan Česlav Hock ze skupiny EKR, jste tu? Nevidím, není tu, ale nahradí pana Krasnodebského jako řádného člena výboru a pan Krasnodebský zůstane ve výboru jako člen náhradník. Také chci ohlásit, že paní Roza Estera z Feragu. Jste tu? Nikoli se stane náhradníkem výboru pro zaměstnanost a je místo předsedkyní výboru petičního. Třetí oznámení agenda New Skills, nové dovednosti. Komise na tom pracuje, tak aby se to mohlo spustit v květnu 2016. Ten program bude podporovat eh, celoživotní investice do lidí, profesionální trénink a vyšší vzdělání v digitální sféře a špičkových technologiích, tak aby lidé měli snažší eh, změnu zaměstnání. Eh, jsou tady kompetentní výbory pro kulturu a zaměstnanost, protože Eh, se to týká témat nás obou. Budeme mít společné zasedání s komisařkou Tysonovou 18. dubna, kde dojde k výměně názoru k tomuto tématu. To je tedy datum, které byste si měli napsat do kalendáře, protože se to týká naší budoucnosti a týká se to digitalizace. Můžeme prosím také schválit protokol schůze z 10. listopadu. Nikdo nic nenamítá. Děkuji, schváleno. To znamená, že se dostáváme ke čtvrtému bodu pořadu jednání. Už jsme přivítali nové předsednictví. Je mezi námi pan Ašer, nizozemský náměstek premiéra, zároveň ministra soci, ministr sociálních věcí a zaměstnanosti. E, přejeme vám hodně štěstí ve vašem předsednictví. Doufám, že se nám podaří spolupracovat způsobem, který povede k dobrým výsledkům. Teď si nezvědavě na vaše slova. E, doufáme, že budeme spolupracovat tak, abychom se dopracovali k výrazným krokům vedoucím dopředu, bez ohledu na to, jaká situace v Evropě a členských státech paruje dnes. Prosím, pane Ašere, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, vážení poslanci, dámy a pánové. To byly ty nejlepší z času. to byly nejhorší časy to byl věk moudrosti, to byl věk bláznovství, to byla epocha víry, to byla epocha nedůvěry, to bylo období světla, to bylo období tmy, to bylo na jaře naděje, to byla zima zoufalství. To jsou slavné úvodní řádky románu Charlesa Dickense Příběh dvou městeček, což je román o francouzské revoluci v 18. století, ale tyhle řádky by klidně mohly být přípitkem na nový rok 2016. Opravdu žijeme v době, kdy kvetou startupy a prudce roste nezaměstnanost v některých členských státech. Žijeme v době, kdy se zdají být možnosti nekonečné, ale příležitosti jsou luxusním zbožím. Jsme v epoše, kdy nás technologie žene dopředu, ale zároveň se řídíme ke dnu. Opravdu naše společnosti jsou civilizovanější než kdy dřív, přesto stále existují nedůstojné nebo nemorální pracovní podmínky. Tedy takový přípitek k roku 2016 se netýká otázky, jestli je sklenice napůl plná nebo napůl prázdná. Můžeme se vyhnout těmto radikálním protikladům jenom tehdy, pokud my politikové se budeme soustředit na naše společné zájmy. Bez ohledu na naše politické barvy si všichni přejeme Evropu, která bude řádně fungovat. Evropu, kde budou ve středu pozornosti naši občané. Vážení poslanci, je pro mě ctí dnes k vám hovořit. Tento Parlament je jeden z nejprestižnějších zákonodárných sborů tohoto sleva. Vaše práce má dopad na život všech Evropanů a těším se na spolupráci s vámi během nadcházejícího našeho předsednictví. Původ slova parlament znamená hovořit nahlas. Vy jste demonstrovali, že činy jsou hlasitější než slova. Jsem přesvědčen, že se nám podaří zvýšit i hlasitost akcí během našeho předsednictví. Jde nám o to, abychom zaručili důstojnou práci a žádnou chudobu všem Evropanům. Nechci hovořit a prodávat horkou vodu. Měli bychom přejít k činům. Jak může Evropa fungovat a jak může fungovat ve prospěch svých občanů? Evropa, která funguje, by měla svým občanům nabízet práci to zůstává velkou výzvou, protože evropská ekonomika se zotavuje z finanční a ekonomické krizi. Máme stále velkou nezaměstnanost. Za krize víc než 6 milionů lidí přišlo o svou práci. 25 milionů Evropanů má, je teď nezaměstnaných. Hlavně vel, ne, velkým problémem je nezaměstnanost mladých lidí. Tato statistika ukazuje, že je potřeba přistoupit k činům budoucnost 25 milionů Evropanům stále je ve hře. Evropa, která funguje, nejenom, že nabízí práci, ale zároveň chrání zaměstnané lidi, brání neférové konkurenci, protože zaručí řádně fungující jednotný trh. Myslím, že potřebujeme spravedlivější a hlubší jednotný trh. Jenom tehdy se nám podaří, aby byly stejné podmínky, aby se nikdo neřítil ke dnu v otázce pracovních podmínek. Jde o to, abychom měli férové pracovní podmínky. Je třeba modernizovat směrnici o vysílání pracovníků. Je pravda, že tato směrnice o vysílání pracovníků vede k diskriminaci občanů Evropské unie. V současné době mnozí vyslaní pracovníci eh, dostávají menší odměnu za svou práci, i když odvádějí stejnou práci. Jde o to, abychom tomu zabránili, jde o to, aby svobodné poskytování služeb dále přispívalo k jednotnému trhu. Musíme stimulovat pracovní mobilitu, ale musíme se postarat o to, aby byla dobře chráněna práva mobilních zaměstnanců. Pouze když budeme modernizovat pravidla, podaří se nám uchránit volný pohyb pracovních sil. Podmínky zaměstnání by měly být upgradeovány tak, aby se zlepšilo odměňování vysíláních pracovníků. Také bychom měli definovat trvání období vyslání daleko přesnějším způsobem tuto chvíli a teoreticky pracovník může být vyslán na dostatečně dlouhou dobu a to by se mělo redukovat tak, abychom se vyhli situaci, kdy se v podstatě stanou součástí trhu práce hostitelského členského státu. Těším se na spolupráci na balíčku o pracovní mobilitě, tak abychom oblast vysílání postočili dopředu. Budeme o tom diskutovat na březnovém zasedání EPSCO a využít neformální schůzku 19. a 20. dubna k tomu, abych podpořil diskusi o tomto balíčku. Samozřejmě jsem si vědom toho, že názory na revizi této směrnice jsou nadále rozdílné. Proto se pokusím hledat společné jmenovatele. Je to v zájmu totiž obou skupin pracovníků, tak aby pravidla pro mobilitu byla spravedlivější. Opravdu, důstojná práce je ve zájmu všech členských států Evropské unie a jsem přesvědčen, že nás to může nadále zblížit. Důstojná práce se také týká eh, posilování podmínek. Chceme mít eh, ambiciozní platformu pro nedeklarovanou práci. Doufejme, že se nám podaří na tom pracovat hned v tomto roce. Tato platforma podpoří spolupráci mezi inspektoráty různých členských států. 8. a 9. února budeme hostit konferenci, která se bude soustředit na otázku, jak mohou inspekce práce podpořit důstojnou práci. Ta konference bude za účasti eh, poradců, pracovníků z inspekce práce z různých členských států, tak aby se tam mohli vyměnit své vzájemné názory. Je důležité také mít platformu té nedeklarované, nehlášené práce. Jde o to, aby se nám podařilo možná generovat nějaký input pro pracovní program. Musíme skoncovat s pochybnými praktikami takzvaných eh, firm v poštovních skránkách. Tyhle firmy vznikají v členských státech, kde se vybírají nízké daně a nízké příspěvky na sociální pojištění. Je to opravdu levný trik na snížení nákladů práce na úkor vyslaných i domácích pracovníků. Musíme zlepšit procedury, které určují které zemi je zaměstnanec pojištěný a kde platí příspěvky na pojištění. Lepší kontrola, lepší standardizace stávajících forem mohou pomoci určit, zda firma vyvíjí skutečné aktivity v země, kde byla založena. V zemi, kde byla založena. Důstojná práce to není jenom důstojná odměna, jsou to také důstojné pracovní podmínky a zdravé pracovní prostředí. Již léta se nizozemí tlačí, snaží vyvíjet tlak na rozšíření seznamu karcinogenů, včetně mezních hodnot, tak, aby se zlepšily podmínky bezpečnosti práce na pracovišti. Jsem rád, že paní komisařka Tysonová oznámila úmysl stanovit limity pro první skupinu karcinogenních látek v době nizozemského předsednictví. Také jsme rádi, že komise pracuje na dalším souboru mezních hodnot. To bude precedent pro další legislativu v oblasti zdraví a bezpečnosti práce. Evropa by měla stanovovat standardy, ale národní sociální partneři a orgány stále rozhodují o tom, jak se budou ty standardy implementovat. To přispěje k lepší regulaci, protože Členské státy využijí svého národního systému v zájmu dosažení evropských cílů. Co se týká skoncování s rakovinou působenou prací, hodláme organizovat konferenci v květnu od 23. do 25. Vážení, poslanci Evropského parlamentu, tak, aby Evropa se stala efektivnější, musíme posílit její nejslabší články. Musíme bojovat s chudobou. Od roku 2010 počet eh, lidí, kteří žijí v chudobě nebo sociálním vyloučení, stoupl o 5 milionů. V součtu víc než 120 milionů lidí v Evropě je v tuto dobu ohroženo chudobou nebo sociální exkluzí. Během našeho předsednictví nejenom, eh, že chceme, aby se chudoba stala tématem politických jednání, Členské státy by si měly navzájem pomáhat zavádět efektivní politiku, jak omezit chudobu. Měli bychom sdílet své praktické nástroje, příklady i inovativní přístup napříč Evropou. V lednu budeme mít peer review, abychom stimulovali lepší sdílení informací a praktik. Účastní se 10 členských států. Nizozemí také bude hostit výroční konferenci Evropské sociální sítě. Potírání chudoby na lokální úrovni bude jedno z důležitých témat této konference. Potírání chudoby vyžaduje globální přístup. Musíme se podívat na chudobu z širší perspektivy, z pohledu finančního nedostatku až po sociální exkluzi. Je třeba vnímat roli a dopad na jiné sféry života, jako je zaměstnání, péče, bydlení a vzdělávání. Ve výboru pro sociální ochranu eh, připravíme záběry, rady související s integrativním eh, přístupem, který by měla schválit schůze EPSCO v červnu. Vážení poslanci Evropského parlamentu, prostě si nemůžeme dovolit aby hodnota práce byla rozmělněna trhem práce. Nemůžeme propustit, aby chudoba byla naším slavým článkem. Silná Evropa je Evropa, kde občané a tedy i pracovníci jsou ve středu pozornosti. Evropa, která si zváží svých zaměstnanců a dobrých pracovních podmínek. Je to Evropa, kdy jak vyslaní, tak i místní zaměstnanci jsou chráněni před nekalými úmysly zaměstnavatelů. Evropa, která poskytuje příležitost všem. Měli bychom založit eh, fundament pro důstojnou práci a menší riziko chudoby pro všechny Evropany. Měli bychom na určitou chvíli odhlédnout od svých rozdílných názorů a měli bychom se pokusit vyždíme ze situace to nejlepší, co bude možné. Děkuji vám. Thank you, Minister Asher. That was... Eh, děkuji, pane ministře. To byl opravdu inspirující začátek pro naši spolupráci a nyní proběhne výměna názorů eh, s poslanci tohoto výboru. Budeme mít dva, eh, dvě kola. Začneme koordinátory podle jednotlivých skupin nebo těmi, kteří je zastupují, maximálně každý řečník dvě minuty a potom budete mít možnost pokládat otázky také závěrem. Slovo má nejprve pan David Káza za EPP. Máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za eh, vaši prezentaci a přejeme vám a vašim spolupracovníkům, stejně tak jako všem poslancům a dalším šťastný nový rok. Zmínil jste eh, Charlesa Dickense, já bych možná zmínil dalšího důležitého Brita, eh, který eh, je tedy současníkem, je to David Cameron. A já jsem se vás chtěl zeptat, zda máte nějaké stanovisko k balíčku o mobilitě, k sociálním benefitům eh, s ohledem na vyjednávání, ke eh, kterému v tuto chvíli dochází. Já jsem s vámi už hovořila, my jsme hovořili právě o tom britském jednání a tehdy, eh, a proto bych rád zmínil něco jiného. Nedávné události ukázaly, že je nesmírně důležité nalézt způsob, jak integrovat uprchlíky a zabránit Eh, možnému eh, dopadu, negativnímu dopadu, který by to pro Evropu mohli mít. Mě by tedy zajímalo, jaké máte plány, pokud jde o integraci migrantů v Evropě. Thank you. Eh, I will now give the floor. Děkuji. A nyní má slovo paní pan Agnes, paní Agnes Mencinius, místopředsedkyně této Eh, tohoto parlamentu. Budu hovořit nizozemsky. Demokrate, ook welkom hier in dit. Vážený pane předsedo, jménem sociálních demokratů bych vás chtěla přivítat zde v parlamentu. Myslím, že můžeme říci, že vaše sdělení je jasné. Musíme absolutně skoncovat s dvourychlostní Evropou Nesmíme mít tady duální rozložení trhu práce a není možné, abychom tady měli malou skupinu lidí eh, s dobrou mzdou a mm, eh, se smlouvou na dobu neurčitou a velkou skupinu, která bude mít takzvaně flexibilní smlouvy, tedy prekérní zaměstnanost. Myslíme si, že je důležité, aby evropský vnitřní trh byl lépe koncipován právě proto, aby se skoncovalo s diskriminací. Jedná se o diskriminaci evropských občanů, kteří pracují na druhé straně hranice. My tady máme určitý problém. Pan předseda Juncker slíbil, že balíček ohledně mobility bude předložen v prosinci. Vypadá to, že teď tady máme malý balíček, který je k dispozici, ale já bych se chtěla jednoduše zeptat, jak vám můžeme pomoci pro to, aby se vyvinul maximální tlak na komisi, aby komise dodržela svoje sliby a jakým způsobem můžeme dohlížet na to, aby tento eh, balíček eh, opravdu dorazil do Evropského parlamentu. Eh, chtěli bychom vědět, jakým způsobem vám můžeme pomoci pro to, abychom podpořili lidi a aby mohli skutečně využívat všech možností, které jim musí nabízet trh zaměstnanosti. Děkuji. Slovo má paní McIntyre, eh, zástupce tady EKR. Děkuji. Vítám vás, eh, pane ministře. Jsem rád, že jste mezi námi, že máme možnost spolu hovořit. Chtěla bych eh, pohovořit o několika věcech. Vy jste zmínil míru nezaměstnanosti, která v některých zemích je nesmírně znepokojivá. A mě by zajímalo, jestli byste mohl využít eh, vaše funkci během předsednictví, abyste se snažil o výměnu nejlepších praxí mezi členskými státy. Já si myslím, že eh, to by byla velmi cená úloha Některá opatření v mé zemi vedly k tomu, že my máme nejmenší nezaměstnanost mládeže za posledních deset let. 75% těch, kteří opouští školy, mají práci. Takže eh, je to dobré, já bych si přála, aby to tak bylo ve všech zemích v Evropě. A zároveň slýchám od, z mnohých stran, že to tak není. Takže prosím, jak eh, si myslíte, že by bylo možné pomoci v celé Evropě v této věci? Uh, Potom jste se zmínil kontroverzní otázky eh, revize eh, směrnice o vysílání pracovníků. Já eh, nejsem jeden z těch, kdo by si myslel, že bychom tedy měli, já si myslím, že by to nejprve mělo začít fungovat v praxi, než to začneme revidovat. Jsou tam některé problémy, eh, kdybychom to teď otevřeli, tak by to opravdu nebylo užitečné, takže by bylo mnohem lepší, kdybyste zatím eh, nechal tu směrnici vlastně usadit a bychom se podívali na to, jak to vlastně funguje v praxi předtím, než se do toho pustíme dále. A dále jsem ze stejné země jako eh, pan Timmermans, eh, který eh, samozřejmě eh, se velmi stará o lepší regulaci, ale mě by zajímalo, jak zajistit principy lepší regulace ve vš- veškeré legislativě, která bude předložena během vašeho předsednictví. Můžete uh, o tom pohovořit? Dále má slovo paní Ula Tornes také místo předsedkyně a zastupuje tady stranu ALDE. Thank you very much, uh, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za uh, velice zajímavou prezentaci a dobře zaměřenou prezentaci. Děkuji vám za ní. A jako ostatní kolegové mě velice potěšilo, že mobilita je klíčovou prioritou pro nizozemské předsednictví. Za to vám děkuji. Ovšem, vy jste příliš nehovořil o tom, co předložíte, jaké konkrétní kroky uděláte během vašeho předsednictví v této velmi důležité otázce. Nejsem na tom tak dobře jako kolega Káza, takže já jsem zatím eh, nemohla s vámi o tom mluvit před touto schůzí, takže bych se vás chtěla zeptat, jaký je váš názor na balíček eh, o mobilitě a jaké jsou vaše cíle, oč usilujete a co si myslíte, že vyplyne z diskuze o balíčku eh, o mobilitě a jaká tam padnou rozhodnutí. Mohl byste to trochu více rozvést? To bychom velmi uvítali. A dále mě také eh, velmi znepokojuje možné eh, nové otvírání té směrnice o vysílání pracovníků. Jak jsem eh, pochopila, tak vy si také uvědomujete, že je to problematické a říkáte něco v tom smyslu, že hledáte společnou půdu Eh, nebo nějaký společný základ, eh, uvědomujete si, že to mm, potřebujeme, ale příliš jste neřekl o tom, jaký by ten společný základ mohl nebo měl být. Takže můžete trochu rozvést vaše politické záměry v této věci. Děkuji. Eh, děkuji Rina Ronja Kári za skupinu GUE, NGL. Tillad mig at dansk dánsky. Nejdříve bych chtěl přivítat mm, pana ministra. Bylo velice zajímavé si vyslechnout vaše projekty, s kterými počítáte během vašeho pololetí. Jsem nadšená, že jste hovořil také o reformě směrnice ohledně vysílání pracovníků. To je směrnice, která si vyžaduje změnu. Byla bych si přála, abyste byl konkrétnější. Vy jste hovořil pozitivně, říkal jste, že je nutné zvýšit mobilitu pracovníků, ale jak zajistit, aby na jedné straně jsme měli mobilnější eh, pracovní sílu a na druhé straně výraznější sociální prostředí? Tady jsou určitá rizika v této oblasti. A další věc, odbory. Podle vás v rámci vašeho předsednictví, jakou roli by měly mít odbory v rámci vyjednávání tak aby se uzavřela tato směrnice, ale také v boji proti sociálnímu dumpingu. Myslím si, že odbory jsou zásadně důležité a měli bychom je mít blízko nás během vyjednávání. Také bych položila následující otázku. Jak se stavíte k otázce společností s ručením omezeným o jedné osobě? Víte, že existuje směrnice, eh, kde jsme se rozhodli, že odmítneme zatím tuto práci. Rád bych věděla, jaké je vaše stanovisko k těmto podnikům s jednou osobou. I will now give the floor to Madame. Nyní má slovo paní Tatiana Ždanoka, Zelení. Máte slovo. Děkuji, pane ministře, za to, že jste nám představil program vašeho předsednictví. Mnozí kolegové jež eh, tady také hovořili o vašich různých prioritách a o tady prioritě mobility. A já bych se vás chtěla zeptat na jednu konkrétní věc. Jaké jsou záměry předsednictví, pokud jde o britské návrhy? Omezit právo na volný pohyb pracovníků. Já jsem z Lotyšska a naši lidé využívají tuto možnost velmi často. Velmi často eh, i eh, k cestám do Británie a do Irska. Takže eh, mě to zajímá. Další otázka se týká sociálních ukazatelů. Ehm, tady se hovoří tady o posílení, posílení sociálního rozměru eh, v evropském semestru a eh, jak to tedy vnímáte vy? Dojde tam k nějakému velkému pokroku? Děkuji. Slovo má paní Laura Agia, EFDD. Máte slovo? Grazie, presidente. E... Děkuji, pane, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, vítejte. mé strany opětovně chci říci, že doufám, že tyto dobré záměry se přemění ve skutečnost. My v současnosti musíme konstatovat, že ty věci zdaleka nejsou pozitivní. Samozřejmě jsou tady velké deklarace ohledně záměru, ale výsledky jsou opravdu směšné. A já bych eh, v tomto ohledu řekla, že situace se nezlepšila. A scénář, který máme před sebou, nás zdaleka neuklidňuje. Chtěla bych vám položit následující otázku. Co si myslíte o dvou definicích, které hovoří o zaměstnatelnosti? Eh, co byste podpořil? Co byste si přál více? Více zaměstnanosti anebo více zaměstnatelnosti? Hovoří se v této souvislosti o nezbytnosti předložit určité záruky, zajistit důstojné, trvalé zaměstnání. Jaké jsou nejlepší postupy podle vás? Co bychom měli zdůrazňovat? Kvalitní zaměstnání nebo inkluzivní zaměstnání? Nebo bychom měli klást důraz na zaměstnatelnost? O co v podstatě jde? Jde o to, abychom snížili eh, nezaměstnanost bez ohledu na cenu, kterou za to musíme zaplatit. Směrnice o vysílání pracujících a o mobilitě, to je záležitost, o které jistě musíme hovořit. A co bychom měli udělat? Měli bychom najít eh, jakýsi spojovník mezi těmito problémy a nebude to jednoduché. Měli bychom ovšem být nesmírně obezřetní v tomto smyslu. Jsou tady různé přístupy, které se profilují v současnosti. Někteří z toho mohou využít eh, určité faktory a jiní musí zaplatit eh, za existenci této směrnice. Nyní skončilo jedno předsednictví, které si dalo za cíl vyřešit problémy dlouhodobé nezaměstnanosti, ale nepodařilo se to. V každém případě jsem nezaznamenala nějakou narážku ve vašem projevu na tuto záležitost, jakým způsobem řešit tuto výzvu. Co navrhnete, co budete dělat, jaké máte stanovisko k tomu návrhu, které předložila komise a jakým způsobem během tohoto pololetí budete postupovat pr- tak, aby tento návrh se prosadil. Jedná se o dlouhodobé nezaměstnané osoby. Děkuji. Pan Martin z ENF tady není, což znamená, že nyní vám dáme prostor na to, abyste odpověděl na otázky, pane ministře. A potom se vrátíme k dlouhému seznamu dalších poslanců, eh, kteří vám budou chtít pokládat otázky. A teď tedy máte možnost odpovědět na otázky v prvním kole. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za tyto velmi dobré otázky, které jste mi položili. Pokusím se odpovědět panu Kázovi. Bála, bál jsem se, zda eh, se mě nezeptá na nové zákony Davida Camerona, ale eh, on naštěstí se tomu vyhnul a vyptal se mi, zeptal se mě na něco, co je mi trochu známější, a to je tedy ta krize uprchlíků. To je samozřejmě výzva a je to velmi důležité. Um, Komise právě oznámila různé iniciativy, pokud jde o legální imigraci. A já si myslím, že hlavní výzva spočívá v tom, abychom našli přijatelnou míru sdílení břemene v Evropě, jednak pokud jde o počty uprchlíků, ale i finančně, a také pokud jde o kontrolu nového příchodu dalších uprchlíků, ale potom samozřejmě také uprchlická krize bude mít dopad na sociální politiku a politiku pracovního trhu pro ty uprchlíky, kterým se dovolí zůstat v Evropě. Mnohým se to samozřejmě umožní. E, potom je potřeba je integrovat, e, je potřeba integrovat i ve společnosti, i na pracovní trh. To je opravdu klíčové. Ministři rady EPSCO již měli první neformální diskuzi během října e, na říjnovém radě EPSCO a bylo jasné, že pokud jde o integraci uprchlíků, členské státy eh, tady v podstatě eh, mají shodný názor, vyměňují si názory a tak dále, ale eh, budeme o těch věcech diskutovat ještě na další radě EPSCO a teď je to na členských státech. Pokud jde o ten evropský rozměr, Integrace zejména na trh práce, tak to samozřejmě dáme na program eh, Rady EPSCO, ať už v březnu nebo v červnu. A pokud jde o otázku paní Jungerius, tak eh, já se pokusím odpovědět eh, mým mateřským jazykem, nězozemsky tedy. Jsem rád, že to sdělení, které jsem předal, bylo jednoznačné. A je také pravdou, že komise prostřednictvím předsedy Junckera několikrát také prostřednictvím paní komisařky Tajsenové oznámila velice ambiciozní balíček, co se týče migrace a práce. Já jsem doufal, že bude už na stole v prosinci během posledního zasedání Rady EPSCO. Tam bylo oznámeno, že je pravděpodobnost, že v březnu to tady bude a že paní komisařka udělá vše pro to, aby to bylo na stole. To neznamená, že je to závazné. Já vám děkuji za vaši nabídku služeb z hlediska vytváření tlaku na tuto záležitost. Já myslím, že všechny strany, eh, které jsou do toho zapojeny, vědí, že je to důležité a společně parlament a komise by měly prohovořit toto téma a chtěl bych zdůraznit, že je to téma, které se přímo dotýká velkého počtu Evropanů. A všichni jsou si vědomi té citlivosti. To všem neznamená, že eh, budeme pouze hovořit o této záležitosti. Já doufám, že politická skupina eh, SAD nadále bude toto mít na programu svých aktivit. Ne pouze dnes, vzhledem k tomu, že toto téma je natolik citlivé. A doufám, že budeme pokračovat a hovořit o tom. The question of Mrs. McIntyre and, and... Paní McIntyre a eh, ta velmi relevantní poznámka, pokud jde o výměnu nejlepších praxí, pokud jde o potírání nezaměstnanosti, tak tady souhlasím s paní McIntyre, že tady to zejména závisí na samotných členských státech. Většinu práce musí odvést členské státy, musí reformovat své hospodářství, přijímat a správná opatření, investovat. Ale myslím si, že je užitečné zároveň srovnávat se, vyměňovat se informace o nejlepších eh, postupech, které se ověřily. A členské státy by měly využít příležitost a opravdu Eh, pečlivě to srovnávat. Ne, jen je fajn vědět o tom, ale opravdu je potřeba se inspirovat eh, tak, abychom mohli potírat tento pro mnohé Evropany tak závažný problém. A slyšel jsem tady také určité obavy, pokud jde o nové otevírání směrnice o vysílání pracovníků, tak e, a to jsem tady slyšel ze všech stran a já si myslím, že paní komisařka Tajzen tady uh, hovoří o cílené revizi této směrnice. Nejde o to, že by se tam e, zcela přepracovala tato směrnice ve všech ohledech a že by se změnily její cíle. Um, takže Eh, tady samozřejmě je potřeba, aby to bylo specifické, aby to eh, vycházelo eh, z podkladů, skutečně ověřených věcí. A do té míry jsem, do jisté míry tady optimistický, že je možné tady překlenout ty různé názory. Je to důležité, protože je to velmi důležit, důležité téma. Ale samozřejmě je potřeba vyčkat, až uvidíme, co komise předloží v tom balíčku. A já souhlasím s tím, že je důležité, abychom prováděli tuto směrnici, abychom eh, ji zrealizovali zcela a pak uvidíme. Ano, lepší regulace by měla být principem, eh, když se mění legislativa nebo se snižuje legislativní břemeno, a tady opravdu samozřejmě musíme vylepšovat eh, zdraví, ochranu pracovníků. Budeme se snažit mít to na zřeteli. Potom otázka odborových svazů. Ano, samozřejmě, ty jsou důležité. Potřebujeme sociální partnery a je nutné, abychom je zohledňovali v každém procesu reform v Evropě. Já e, jsem ze země, kde vždy e, sociální partnery, e, zaměstnanci a zaměstnavatele jednali společně a společně na sebe brali zodpovědnost za změnu, která byla potřebná. A oni, oni samozřejmě potom s tou legislativou žijí v praxi, takže my potřebujeme jejich zpětnou vazbu. Takže eh, tedy, tak, tedy je důležitá, potřebujeme, aby se zapojila, eh, abychom to, na to nahlíželi eh, z tohoto hlediska a přihlíželi k tomu v legislativní činnosti. Potom ta další směrnice, to není pouze otázka EPSKA, ale budeme pečlivě sledovat, co se děje paní Ždanoka. Zajímalý můj názor na britské názory eh, na eh, různé tedy benefity. Ano, je to velmi závažné. Musíme vyčkat na to, co předloží eh, předseda Tusk. Oni samozřejmě tady existují určité principy, není to tabula ráza. A my bychom si velmi přáli, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii. Já si myslím, že to je v zájmu eh, jak eh, Velké Británie, tak i našeho kontinentu, ale eh, tady to podléhá souhlasu 28 členských států, všech 28 členských států a princip nediskriminace, to je jeden z pilířů Evropské unie. Toto není něco nového, všichni si tyto aspekty eh, uvědomují a my musíme zkrátka počkat, co pan Tusk navrhne a potom, až, uh, až se sejdeme, tak to musíme společně zvážit a uvidíme, eh, do jaké míry to vše bude proveditelné do praxe. A do té doby já jakožto před zástupce předsednictví, budu se snažit vše eh, zprostředkovat, usnadňovat eh, tak, aby oba cíle bylo možné dosáhnout. To dobrá dohoda pro celou 28 a zároveň umožnit eh, Spojenému království, aby zůstalo v Evropské unii. Asi to nebude jednoduché. Ehm, bylo by to sice milé překvapení, kdyby to bylo snadné, ale asi to tak nebude. Dále tady někdo zmiňoval otázku eh, té volby mezi zaměstnatelností a zaměstnaností. A ehm, to by neměla být nucená volba. Když se podíváme na budoucnost Evropy, tak by to bylo nebezpečné, kdybychom si mysleli, že konkurence eh, prostřednictvím nízkých platů nebo přes nízké platy třeba vůči Ázii, že to, to asi není cesta pro nás. Naší cestou je být inovativnější, poskytovat větší kvalitu a tak dále. Pracovní trhy se neustále mění, máme tady robotizaci, globalizaci, eh, nárůst technologií, vývoj technologií, takže obrovská eh, neustálá změna a proto naším cílem by mělo být eh, vytvářet více pracovních míst a zároveň důstojnou práci. Já si myslím, že to možné je a myslím si, že bychom se měli vyvarovat eh, tomu, abychom říkali, je to jednoduchá volba mezi tím, jestli tady bude práce nebo vůbec nebude práce. My eh, tady máme evropské eh, normy a těch bychom se neměli vzdávat. Paní Torné chtěla, abych se konkrétněji vyjádřil k tomu, co my předložíme, pokud jde o balíček o mobilitě práce. Já jsem eh, k tomu něco říkal. Možná pokud jde o očekávanou délku vyslání. Eh, také pokud jde o vyhýbání se nebo bránění diskriminace ehm, vyslaných pracovníků oproti domácím pracovníkům. Jenomže já si myslím, že my bychom tady neměli eh, do toho příliš vnucovat naše názory. Já v této věci bych chtěl spíše jaksi budovat mosty mezi členskými státy, eh, spojovat to, co komise předkládá eh, s členskými státy a pracovat samozřejmě také s vámi co nejproduktivnějším způsobem. A proto tady úplně nechci do toho vkládat vše, co bych si eh, pouze z takového toho nizozemského pohledu přál, protože to není můj úkol, to není moje funkce pro ty příští měsíce. Já si myslím, že to bylo to první kolo, ano. Tak první kolo máme za sebou, pustíme se do kola druhého. Bude to možná trošku složitější. Nejdřív dostane slovo pan Linars, prosím. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych vás, pane ministře, chtěl eh, přivítat a využím této příležitosti, budu hovořit nizozemsky. Děkuji za vaše vysvětlení, děkuji za to, že jste nám uvedl vaše očekávání ohledně balíčku mobility. Já myslím, že je to vyvážený přístup a doufám, že v těch příštích měsících budeme moci spolupracovat. Ale přiznávám, že jsem poněkud překvapen a když se hovoří o balíčku mobility, tak se hovoří také o zneužívání, zvláště v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků. Já myslím, že bychom měli přistupovat k této věci také pozitivně. Celá řada Evropanů nám říká, že by byli ochotní pracovat v jiné zemi. Ale že eh, je zde vlastně malá část těchto Evropanů, kteří to skutečně realizují. Právě protože je tady nejistota, není tady dostatečná koordinace ohledně sociálního zabezpečení, platby sociálních příspěvků eh, u těch lidí, kteří pracují v zahraničí. A pak je tady celá ta administrativní stránka věci. Já bych byl rád, kdyby v budoucnosti pod tímto předsednictvím jsme mohli zdůrazňovat tento bod a chtěl bych na vás apelovat eh, konkrétně. Rodríguez. Děkuji, paní Rodríguez, máte slovo. Eh, vítám vás, pane ministře. Vzali jsme na vědomí, že máte obavy z toho, že se řítíme ke dnu a vzali jsme na vědomí vaši iniciativu, která by měla revidovat tu směrnici o vysílání pracovníků. To podporujeme. Přesto víme, že druhá strana mince, sociální dumping, souvisí s mobilitou. Máme tady problém velké nezaměstnanosti mládeže, především v mnoha regionech Evropy. Tedy otázka na vás zní, jak chcete tyhle věci řešit. To také znamená dobrou spolupráci s ministry financí především. Tedy jak plánujete organizovat spolupráci mezi radou EPSCO a radou ECOFIN, tak abychom měli ekonomickou politiku, která bude více podporovat kvalitní práci, vznik nových pracovních míst. Hlavně, jak to vidíte v souvislosti s evropským semestrem jak to budeme organizovat s ministry financí, když přijde na každoroční přehled a jak to vidíte s doporučeními, tak abychom měli tuto podpůrnou politiku, která povede k tvorbě pracovních míst. Pak jsou tu ještě další otázky, jak hodláte spolupracovat eh, pracovat s indikátory a sociálními cíly, abychom měli lepší mix politik v Evropě a jak hodláte naplnit obsahem to základní právo, které komise vyhlásila, tak abychom měli vyváženější, rovnovážnější ekonomickou a měnovou unii. Děkuji. Další paní Moran Šatie, máte slovo. Děkuji, paní ministře, Paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Eh, Já vám děkuji za vaše vystoupení a chtěla bych se zaměřit na tři body s vámi. První jste hovořil o vaší vůli bojovat proti chudobě, ale v globálním přístupu a s širokou vizí. Já bych chtěla zdůraznit, že krize výrazně zhoršila chudobu žen a také nerovnosti v kariéře a ve mzdách mezi muži a ženami. Co si přejete učinit v tomto konkrétním bodě? Jak budete postupovat? máme co dočinění se skutečným politickým, ekonomickým a sociálním problémem, který nemůžete ignorovat. A chudoba eh, tedy opravdu se zhoršuje u žen a je tady nerovnost hlediska kariéry a mzdy. Pak druhý bod, nezaměstnanost mladých lidí. Vy jste uvedl, nakolik brigády, alternativní zaměstnávání jsou důležitými nástroji. Mohl byste nám pomoci zmobilizovat členské státy v této oblasti? Protože my cítíme, že za těmi velkými slovy eh, je málo konkrétních činů. A nezaměstnanost eh, mladých, to je skutečně zázemí pro euroskeptiky. A pokud chceme efektivně pokračovat budování Evropy, tak musíme vyřešit tento problém. A třetí bod, to je aplikace směrnice ohledně zdraví pracujících, kteří pracují v prostředí elektromagnetického pole. Víte, že to má vstoupit letos 1. července tohoto roku. A já vám předem děkuji za to, že zajistíte, aby členské státy byly ochotni opravdu chránit zdraví pracovníků, kteří mají co dočinění s elektromagnetickým polem. Thank you. Děkuji. Další slovo Jutta Steinruck, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Jako koordinátorka eh, za sociální demokraty vám musím říci, že vás plně podporujeme. Já si myslím, že eh, vaše hlavní těžiska, o kterých jste hovořil, to znamená konkurenceschopnost, eh, mobilita a také boj proti chudobě, to jsou správné body. Vy jste řekl, že byste chtěl, aby jedním z těžisk bylo také uh, boj proti sociální chudobě a vykořeňování, to znamená, chcete tady používat best practice v Evropě, to znamená výměnu osvědčených postupů. A já si kladu otázku, když se podívám na různý eh, stupeň vývoje těch členských států, kde jsou ty dobré příklady? Neměli bychom se spíše snažit jít spíše novými cestami a pokud máme nějaké dobré příklady, tak většinou to ztroskotá na financování Evropy a myslím, že to je právě klíč pro boj proti chudobě. Tady v Evropském parlamentu před nedávnem jsme měli takzvanou iniciativu pro mladé. To jsme iniciovali a můžeme v této souvislosti počítat s vaší podporou, abychom to prosadili, protože e, potřebujeme, e, jak si k tomu přesvědčit členské státy, jde o to, aby každé dítě bylo zbaveno chudoby, mělo přístup k dobrému vzdělávání, k dobré péči, k dobré výživě a v tomto smyslu vás prosíme o vaši podporu z hlediska toho, aby členské státy táhly za jeden pro vás. Thank you, miss. Děkuji. Pan Mann, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, pane ministře, já bych chtěl ještě navázat na to, co řekl David Kaza, to znamená integrace přistěhovalců. Já pocházím z Německa. My máme mnoho obcí a mnoho měst, které jsou skutečně na hranici své kapacity, nemohou integrovat více. Je tam mnoho dobrovolníků a bez nich by prakticky nebyla žádná možnost vůbec převzít tyto cizince. Takže eh, ti skutečně doufají na určité přijetí. My chceme mít tuto vítací kulturu a nebyli bychom rádi, kdyby prostě tady to hořilo v těch jednotlivých asilových domech. Ale kde je ta solidarita? My hovoříme v této sociální oblasti o solidaritě. Máme sociální fond, máme regionální fond, máme mnoho těchto společných fondů. Ale když nyní nenastane solidarita z hlediska některých členských států, co můžeme udělat? Například ve volebním okrsku eh, mi kladou otázku, kde jsou ti ostatní. Eh, ministerský předseda dokonce eh, si stěžuje. U soudu říká, že je nutné tady toto změnit. A někteří říkají, ne, my budeme přebírat pouze křesťany. A to je neúnosné. Kde je ta solidarita? Nebylo by správné říci, že tedy v tom případě budeme používat tyto eh, že budeme redukovat tyto fondy u těch zemí, které se neúčastní této solidarity. A nesmíme zapomenout na to, že jsou tady lidé, kteří říkají, že chtějí využívat těchto sociálních dávek, ale někteří takový nejsou. Jsou tady fakta, jsou tady důkazy k této záležitosti, jsou tady analýzy z těch jednotlivých členských států, aby se prokazatelně eh, tedy eh, prokázalo, že tato, tento argument není eh, správný nebo není oprávněný. A samozřejmě to záleží na tom, pokud eh, tedy eh, tady jsou takové případy, tak by neměli profitovat z těchto sociálních států. To není otázka pouze členských států, to je otázka společné evropské identity. Yes, thank you. Děkuji, za vaše slova. Teď pan Perinsky, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji vám, pane ministře, za vaši prezentaci. Chci položit dvě otázky. Jedna souvisí s tou platformou o nehlášené práci. Když jste o tom hovořil, tak jste zdůraznil roli inspekce práce. Nemyslíte si, že tahle platforma by měla být ještě globálnější, že by měla Eh, za prvé potírat a odrazovat od této nelegální práce a za druhé přispět tomu, aby se ta nedeklarovaná proměnila v deklarovanou práci. Neměla by to být mise, to bychom měli dohodnout s radou a pak eh, jde o plné zahrnutí sociálních partnerů a odborů, protože závěrečný text eh, hovoří o plné účasti na diskuzi v platformě a druhá věc souvisí s tím, co zmínila paní Rodriguezová, jak to eh, je to s důstojnou prací. Když se podíváme na specifická doporučení podle jednotlivých členských zemí, slyšeli jsme už eh, pět předsednictví, práv předsednictví, kde se hovořilo o národních radách eh, konkurenceschopnosti. Neměl byste obavu z toho obecného tenoru, o kterém jste hovořil, jak obnovit propojení mezi občany a unii. Pokud budete mít tyto takzvaně expertní orgány, které vám budou doporučovat, jak být více konkurenceschopným, tak to přesně může vést k tomu, že se pak budeme ještě rychleji řídit ke dnu. Děkuji. Děkuji. Slovo teď paní Ribeiro. Máte slovo, prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Všem bych eh, chtěla popřát vše nejlepší do nového roku, zvláště panu ministrovi. Děkuji, že jste přišel mezi nás. Máme nyní nové předsednictví a já doufám, že bude úspěšné pro nás všechny. Mám několik otázek. Vy jste hovořil o balíčku mobility ve prospěch eh, zaměstnanosti. Balíček mobility také souvisí kvalifikací evropských pracovníků. Zatím nedošlo k nějakému výraznému posunu v této oblasti eh, a v oblasti kvalifikace. Jsou tady potíže s uznáváním jednotlivých kvalifikací a tudíž to stěžuje také pohyb v rámci jednotlivých členských států. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na profesionální eh, přípravu. Máte nějaké projekty v této oblasti. Jak byste zareagoval na tyto potřeby, které pocitují jednotlivé podniky? My chceme posílit eh, sociální ekonomiku, ale máme tady občanské společnosti, máme tady podniky, které musí nějakým způsobem reagovat v této oblasti. Máte, pane ministře, eh, nějaké projekty a návrhy ohledně uznávání statutu sociální ekonomiky z hlediska jednotlivých závodů a podniků? Komise upřesnila v tomto ohledu, že je nutné eh, konat v otázkách eh, sociálních aktivit. Je nutné opět navrátit Evropu občanům a musíme posílit sociální dimenzi. A já bych se chtěla zeptat, jaké je vaše stanovisko ohledně této mm, konvergence směrem nahoru. Jaká opatření by Evropská unie měla přijmout to, aby tato, inter, in, tato konvergence nastala, aniž by se spochybňovaly eh, jednotlivé principy subsidiarity. Na úrovni ECOFINu je snaha přijímat opatření, ale nedostatečně se zohledňují závěry Rady EPSCO. Pane ministře, máte nějaké záměry v tomto smyslu? Chcete vy působit na úrovni Rady EPSCO? Poprvé řečeno, to je žádost na vás. Je to žádost, která má zohlednit evropské občany. My hovoříme velice často o ECOFINu a nevíme, jaké jsou záměry EPSCO. Thank you. Děkuji. Maria Arena, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem tady. Měli jsme příležitost eh, se už setkat v rámci mise v Hágu, kde jsme připravovali vaše předsednictví. Bylo to tehdy velmi zajímavé a mohli jsme prohloubit některá témata. Hovoří se o procentu nezaměstnaných v Evropě, to je časté téma. A za touto nezaměstnaností se skrývají různé rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony. Jsou regiony, kde je mnohem vyšší nezaměstnanost a to vede k určitému zneužívání té nucené mobility. To znamená, že podniky se snaží snižovat platy a snižovat také sociální domenzy. A já jsem ráda, že jste uvedl, že chcete podporovat takzvanou důstojnou mobilitu, která respektuje pracovníky a na to musíme za každou cenu pracovat. Pod nezaměstnaností se skrývají další věci. Bylo řečeno, že ženy jsou více oběťmi této diskriminace v zaměstnání, vy jste o tom nehovořil. Doufám, že se budete prioritně také zabývat například rodičovskou dovolenou. Víte, že tato směrnice nebyla přijata z hlediska mateřské dovolené, nyní pracujeme na rodičovské dovolené. Jaké stanovisko má předsednicí k této záležitosti? Jakým způsobem budete postupovat proti diskriminaci žen v zaměstnání? Druhá otázka. Když hovoříme o zaměstnanosti nebo zvláště o nezaměstnanosti, tak k tomu e, přistupujeme z hlediska modernizace trhu práce. A za pojmem modernizace trhu práce se často skrývá útok na práva pracovníků, ať už je to v podobě jejich odměny nebo celkové ochrany pracovníků. Velice málo kdy se hovoří o práci a zaměstnanosti z hlediska investice do zaměstnání. Paní Žao již o tom hovořila. Já bych chtěla vidět, jaké je tady propojení mezi EPSCO a ECOFINem z hlediska investic do vzdělávání, do průpravy, ale také z hlediska investic do výzkumu a vývoje. V Evropě máme nejnižší výsledky z hlediska investic do e, výzkumu a vývoje. Jak zajistit tyto investice? proto aby naše podniky mohly zajmout důstojné místo na světovém trhu. A tím už skončím. Co si myslíte mm, z hlediska vašeho předsednictví ohledně EPSCO a ohledně mezinárodních dohod? Víte, že my nyní diskutujeme o takzvaném statutu e, tržní ekonomiky v Číně. A víte, že Čína se chystá zautočit například na hutní průmysl a na další oblasti. My chceme vytvářet zaměstnanost, ale na druhé straně vytváříme ekonomické dohody se zeměmi, které nedodržují volný obchod. A tím se vystavujeme riziku, že zničíme náš obchod. Jak se díváte na tyto obchodní smlouvy? Děkuji. Eh, monsieur Balas. Balas, děkuji paní předsedkyně. Já mám tři rychlé otázky. Pane ministře, vy jste řekl na začátku, a to sdílíme, že pokud se posílí vnitřní eh, trh, tak není možné tady akceptovat velké rozdíly z hlediska sociálních práv, protože eh, tady je riziko, že evropští občané již eh, se nebudou stotožňovat s těmito principy. Takže mám tři otázky. Z hlediska směrnice vysílání pracujících, a připomínám, že to, co jsme tady vyslechli, bylo konkrétní stanovisko, Řekl jste, že tady jsou e, problémy z hlediska rozdílných platů. Když jste to uvedl, znamená to, že chcete hovořit o neto mzdě a neto bruto, protože neto mzda může být stejná, ale sociální příspěvky, které platí podniky, jsou různé. Podle toho, e, zda ti pracovníci přicházejí z jiné země. To je to, čím se chcete zabývat? To je první otázka. A druhá otázka. Když se hovoří o těch fiktivních podnicích, co to znamená? Chcete nějakým způsobem ovlivnit pravidla ohledně adres sídel těchto uh, společností, protože to by se mělo změnit. Dále souhlasím s tím, co řekla Maria Rodriguez ohledně sociálních základních práv. Ani o tom se nehovořilo a to je přitom součástí programu komise. Hovořilo se o červnu z hlediska harmonogramu a to budete ještě na čele Evropské unie. Thank you. Děkuji. Sander. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste uvedl, že mobilita patří k vašim hlavním prioritám. Já se také domnívám, že bychom tam měli povzbuzovat. Vy jste se především na to díval z hlediska směrnice o vysílání pracovníků. Já bych vám chtěla položit následující otázku, která se týká mobility učňů. Můžeme to možná vnímat jako předchozí etapu, která předchází mobilitě pracovníků. Mobilita učňů je podle mého názoru důležitá v rámci Evropské unie, protože umožňuje mladým získávat nové dovednosti, je možné je připravit na jejich povolání a mobilita učňů podle mého názoru sehrává důležitou roli z hlediska vytváření evropského občanství. V současnosti existují jistá opatření. Máme především program Erasmus+, který má za prioritu podporovat tuto mobilitu. Ale musíme říci, že tady je spousta brzdících faktorů. Jak se na to díváte? jakým způsobem bychom mohli více podpořit tuto mobilitu učňů, jakým způsobem dovést členské státy k tomu, aby se více angažovali v této oblasti. A další otázka, pane ministře. Budeme se zabývat vytvářením eh, digitálního trhu na evropské úrovni. A já si myslím, že v tomto ohledu by bylo dobré více profesně připravit naše občany jakým způsobem se na to díváte, jaké nápady a programy máte v tomto smyslu, abyste umožnil Evropanům získat nové dovednosti eh, v oblasti digitalizace, tak, aby mohli úspěšně čelit tomuto novému trhu. Děkuji. Thank you. And the... Děkuji. A poslední otázka, paní Jane Collinsová, máte slovo. Děkuji, pan, děkuji. Pane ministře, Jeden z požadavků pana Camerona na Evropskou unii při novém vyjednávání s Velkou Británií je zamezit přístupu migrantů k sociálním dávkám během prvních čtyř let. Pane ministře, vnímáte to jako něco, čeho lze dosáhnout, to asi nebude fungovat. Je to v podstatě velmi nepravděpodobné, že by ostatní členské státy s tím také mohly souhlasit. A jak je tento návrh vnímán? Je vnímán jako diskriminace migrantů? Já předpokládám, že pan Cameron se pokusí Eh, vést ta jednání, když ví, že něco takového se nikdy stát nemůže. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli tohle byla otázka, ale můžete se teď pokusit odpovědět na všechno, co tady zaznělo a hledat, co z toho, co zaznělo, byly otázky. A jsme zvědavé na vaše odpovědi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že pro mě bude těžké odpovědět na všechny otázky do hloubky, protože čas není neomezený, ale ty otázky obecně ukazují, jak důležité jsou diskuse s tímto výborem. Jsem opravdu rád, že jsem tady a že s vámi mohu hovořit. První otázka, pan Lenars. Máte naprostou pravdu. Nemůžeme vést negativní diskusy v souvislosti s mobilitou. Domníváme se, že je třeba potírat negativní aspekty, je třeba potírat ty negativní aspekty, které zažili mnozí zaměstnanci, ale je třeba podporovat ty pozitivní aspekty toho všeho. Uh, Eh, dosáhli jsme třeba v pohraničních oblastech velkého blahobytu, třeba v pohraničních oblastech jsou problémy eh, s přijímáním prací na druhé straně hranice, takže je třeba mít důvěru v rámci Evropy. Musíme si důvěřovat nejenom v těch velkých existenciálních otázkách, ale je třeba si důvěřovat i v těchto praktických věcech. To je pro firmy rozhodující věc, aby obsadili pracovní místa kvalitní pracovní silou. A tomu chci přispět podle svých sil. A je to úplně na špici prioritního seznamu France Timmermanse i mého. To je dobrý přístup a já jsem rád, že strana Lidová poukazuje na to, že jsem byl vyvážený ve svých formulacích. Doufám, že se mi podaří být takovým i nadále. Teď se pokusím věnovat těm dalším otázkám, nesnad jednotlivě, i když bych strašně rád hovořil s každým z vás jednotlivě, ale teď bych chtěl reagovat na to, co řekla paní Rodriguez. Ano. To samozřejmě je důležité téma rovnováha mezi radou EBSCO a radou ECOFIN. Rovnováha v tom mixu politik mít ta specifická doporučení pro každou jednotlivou zemi. Je to ta otázka, zda sociální efekty se berou v potaz, když se přijímají opatření a tak dále. Já jsem pro pragmatický a praktický přístup. Domnívám se, že Rada ECOFIN si je dobře vědoma toho, že Evropa prostě potřebuje víc pracovních míst, že v podstatě volá po vzniku nových pracovních míst. Je to tedy na pořadu dne. A také si myslím, že vytváření správných podmínek um, vede i k té otázce, jaká místa, jak jaký sociální pilíř by Evropa si přála, co by se mělo a mohlo muselo stát společným projektem. Já se pokusím neplýtvat časem na teoretickou diskusi o tom, jaký je vzájemný vztah Rady EPSCO a ECOFIN, zda by měla vzniknout nějaká nová instituce, nebo jak je to s institucionálními procedurami. Já se pokusím to protlačit na pořad jednání a udržet to tam, protože je to důležitá věc a myslím, že by to byla nejlepší odpověď na vaši otázku. A teď eh, sociální indikátory, to si myslím, že je důležitý prostředek, jak ukázat, že jde nejenom o hodnoty. Ano, paní Moran Chartier. Chci říct, že je tady eh, ten obecný přístup, jak potírat chudobu a vyloučení v Evropě. Vidíme, že mm, jsou to ti lidé, kteří nesou na svých bedrech eh, tíhu ekonomické krize. Ano, musíme se na to soustředit, musíme eh, to dostat na pořad jednání nepopírám, že jsme se tomu měli věnovat i dřív. Samozřejmě, že všechny naše politiky se věnují i chudobě žen. Rada hovořila o tom, že třeba implementovat genderově neutrální přístup, je třeba se na to soustředit ve všech oblastech našich politik, je třeba ale zároveň mít specifická opatření, která budou uh, reagovat i na ta témata, která působí na vznik chudoby. Otázka kolegy Tajmroka. Souhlasíme s tím, že chudoba mladých lidí je věc velice uh, bolestivá, je to závažný problém dnešní Evropy, takže je třeba, abychom se tomu věnovali eh, ve všech aspektech potírání sociálního vyloučení. Myslím, že se musíme pokusit eh, mít eh, komplexnější evropský přístup. Je třeba vidět všechny aspekty tohoto problému je to otázka zaměstnanosti, nezaměstnanosti, je to otázka správných mechanismů v jednotlivých členských státech, tak, aby mohly potírat chudobu. I tady jsou dobré příklady. Máme členské státy, které se snaží poučit z toho, co udělali. Všichni můžeme profitovat z toho, když ukážeme, že to není vždycky otázka jenom vydání větší sumy peněz. Jde o to také, na co se budeme soustředit, jde o to, abychom byli dostatečně efektivní ve svém úsilí. Je třeba podívat se na to správného úhlu, abychom pochopili, proč tolik mladých lidí je postiženo tímto problémem. Naprosto souhlasím s tím, že tito lidé jsou budoucností Evropy a je třeba tenhle problém řešit, problém chudoby mladých lidí. Sociální pilíř byl také zmíněn opakovaně. Také jsem slyšel slib, který padl a také jsem viděl, že to bylo vyhlášeno, že sociální práva budou, bude e, součástí návrhu předložených komisí. E, nemá cenu, abych komentoval návrh, který jsem neviděl. Mohu jen vyjádřit naději, že se tady učiní pokrok. Doufejme, že to bude předloženo před červnovou radou EPSCO, tak abychom to, ty důležité principy mohli také využít. Všichni doufáme, že ty diskuse budou pokračovat, abychom se soustředili je třeba se soustředit na sociální konvergenci. To je principiální volba. V podstatě to odpovídá eh, na otázku z toho prvního kola otázek, jak je to s pracovními místy a zaměstnatelností. Jde tady o to konvergenci. Ta otázka musí být zodpovězená ale to se týká jenom té první části. Pořád potřebujete víc pracovních míst, pořád potřebujete, aby docházelo k té sociální konvergenci. Myslím, že to byla paní Arena, s níž jsem se už měla tu příležitost setkat v Hágu a ona se teď ptala, jak je to s rovnováhou pracovního a soukromého života, jak je to se směrnicí o mateřské dovolené, která byla stažena. To je relevantní otázka, jak dál pokračovat. To je otázka související s trhem práce, je to relevantní otázka také v souvislosti s emancipací a tak dále. Rada vnímá důležitost eh, té otázky, jak sladit pracovní a soukromý život. Chceme spolupracovat s komisí na iniciativách v této oblasti. Je to komplexní horizontální věc, kde je potřeba mít celou řadu opatření, aby to vycházelo stříc potřebám všech evropským občanů, aby to bylo ve prospěch maminek, tatínků, dětí, rodin a všech ostatních. Vidíme, že na pořadu dne je flexibilita. Musíme respektovat různé přístupy různých členských států, stejně tak eh, je třeba respektovat požadavky různých druhů zaměstnavatelů. Doufám, že se nám podaří vypracovat nějaké dobré návrhy počkáme, jak dopadnou konzultace, které právě probíhají na úrovni Evropské komise. Paní Arena také hovořila o investicích. To je otázka, která, kterou zmínilo více poslanců, otázka dovedností, a řádné reakce na to, co se odehrává na trhu práce, nové technologie, digitalizace, globalizace. Já si myslím, že dovednosti, dovednosti sami nejsou nic nového, ale teď možná dřív než jindy je eh, důležité mít ambiciozní agendu v této oblasti a taková agenda bude předložena. Když se mě ptáte na můj osobní názor, tak já si myslím, že je zcela klíčové, pokud chceme modernizovat Evropu, pokud chceme mít další kolo reform, které by byly ve prospěch lidí, chceme-li mít úspěch, chceme nejenom potírat dlouhodobou nezaměstnanost, ale chceme-li se vyhnout tomu, aby vůbec vznikala nezaměstnanost, tak je třeba, abychom to agendu dovedností nejenom probírali, ale abychom e, umožnili lidem ty dovednosti získat. Vidíme, že ta e, střední třída v tuto chvíli svým způsobem zaniká nebo je ohrožena, tak e, musím říct, že musím mám, cítím povinnost udělat všechno, co budu schopen, abychom takovou tu agendu související s dovednostmi protlačili. Pak tady zazněly některé další. To nebyly ani za otázky, to byla spíš prohlášení. Naprosto souhlasím eh, s tou výzvou, zvoláním po evropské solidaritě to spíš ani nebyla otázka na mě, to byla otázka určená v podstatě členským státům, aby ty členské státy se postavily za evropské hodnoty. Já si myslím, že tahle krize, migrační a uprchlická krize, se dá vyřešit jenom tím, když eh, budeme realistici ale budeme zároveň eh, se držet těch evropských hodnot. Musíme vnímat reálně ty obavy, které mnozí Evropané mají, ale je třeba respektovat důstojnost všech lidí, je třeba respektovat každého jednotlivce. Je, já naprosto chápu to vaše zvolání, ale obávám se, uh, že já nejsem ta správná osoba, která vám na to může nějakým způsobem odpovědět, ale velice vám rozumím. Co se týká otázky vyjednávání Davida Camerona, zda je či není realistické, zda bude či nebude úspěšný. No, to je důvod, proč jsem byl velice opatrný předpovědi v prvním kole. Je to v zájmu nás všech, aby Velká Británie zůstala členským státem Evropské unie, ale kdybych eh, to komentoval, tak by to k ničemu nepřispělo, protože by to bylo prostě mé mm, subjektivní hodnocení, to by nebyla ani žádná fakta, ani by to nebylo stanovisko předsednictví rady. Je to hrozně důležité pro budoucnost Evropy. E, víme to, pan prezident Tusk přijde s nějakými návrhy, jakým způsobem reagovat na britské požadavky a já upřímně vyjadřuji svou naději, že ta jednání budou úspěšná, protože Myslím, že je důležité pro všech 28 členských států a je to i zájmu britských občanů, aby zůstali členy Evropské unie, ale samozřejmě víte, musíme se držet hodnot Evropské unie. Tak, vážená paní předsedkyně, ještě otázka pana Baláda, kde vidíme rozdíly Tady jsou eh, rozdíly, jde o to, aby členské státy se sami rozhodly, ty diferenci nejsou jenom v hrubém nebo čistém platu. Jde o to, že členské státy mají velkou míru svobody, aby rozhodovaly a proto si myslím, že balíček mobility mimo jiné by mohl poskytnout větší míru jasnosti, jak přistupovat k případné diskriminaci pracovníků, buď těch vyslaných, nebo domácích. Ty firmy v poštovních skránkách, tady je třeba, abychom se podívali na to, jak je to s dalšími otázkami právními, musíme eh, posílit eh, ty perspektivy, je třeba eh, pokračovat tím směrem, abych, abychom skončili nebo aspoň výrazně omezili tyhle praxe firem v poštovních skránkách zemích, kde se neplatí daně nebo platí nízké daně a sociální příspěvky. Já jsem se pokusil odpovědět na všechny otázky a ještě jednou dovolte, abych vám poděkoval za možnost k vám hovořit. Děkuji vám, pane ministře Ašere, za všechny vaše odpovědi, upřímné odpovědi. Myslím, že všichni můžeme říct, že doufáme, že se k nám jednoho dne vrátíte. E, třeba uprostřed nebo na konci vašeho předsednictví protože my jsme tu o toho, abychom vám pomáhali, abychom vás podporovali a mnozí vidí, jaké jsou podobnosti a společné body v našem úsilí. Takže děkuji vám, že jste přišel a už teď se těším, až přijdete příště. And for the rest of us, uh... Pokud jde o ostatní, tak za dvě minuty budeme hlasovat. Za tři minuty budeme hlasovat. Opravuje se paní předsedkyně. Uh, We have to start the voting now. Zahájíme hlasování. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. E, pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměnací návrh 28 pro, proti, eh, zdrželi se zamítnut. 144 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit Pozměnací návrh 144. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Je to zamítnuto. Takže 25 bylo proti. Kompromis D pro, proti. Zdrželi se schváleno. Sto dvacet pardon, omlouvám se, pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme pozměňovací návrh 41, zahajuji hlasování a nyní končím hlasování. A je to schváleno. 30 pro, 16 proti, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno 46, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, schváleno 47 pro, proti, eh, schváleno 48, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno pozměňovací návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 56, 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 68 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ověříme poznávací návrh 68, zahajuji hlasování a hlasování je u konce. zamítnuto. 136 e, pro, proti, padá. Omlouvám se, tento poznací návrh padá, takže budeme hlasovat o kompromisu 1 e, pro, proti. Takže 68 byl zamítnut. Takže my musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 136. Pro proti zdrželi se zamítnut. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Je kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. To jedna, to je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 105. to je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 100. 6, kde je pro, proti, zdržuje se schváleno. Pozměňovací návrh 107, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 109, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 108, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 116, to je pro, proti, zdrželi se. A tento musíme ověřit. Já zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. 32 hlasů bylo pro, schváleno. A tím eh, jsme u poznací 117, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se a bylo to schváleno. Pardon, zamítnuto. Děkuji vám za upozornění, říká paní předsedkyně. 127, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 127 ověříme. Tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut. 124. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 126, pardon, si na 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. vote on. We have, ah. to, forgotten this. we have to go back to amendment 120. 126. Ah, pro, proti, eh, zdrželi se zamítnout. A teď tady máme ústní pozměňovací návrh, odstavec 7, druhá část. namítá někdo něco? Ne? Dobře, budeme o tom hlasovat. Ústní pozměňovací návrh je, abychom eh, dali eh, review na počátek textu, takže by tam bylo review i revize, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A potom 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 134. Pardon, 132. 100 proti, zdrželi se? Zamítnut. 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 100 35, kdo je pro, proti, zdrželi se a tento musíme ověřit. A já nyní zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to zamítnuto. Amendment 130, those in favor, those against, abstentions carried. Uh, uh, amendment 100. 139, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 148, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. A potom budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněné formě, elektronicky, tak jako obvykle. A tím to zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 47 pro, 2 byli proti. Děkuji panu Žambonovi. A to je všechno hlasování, které jsme měli dnes provést. Děkuji vám, můžeme pokročit dále. Podle eh, běžného programu a naše současné téma je eh, následující. Zatím máte jednu minutu na opuštění sálu, pokud tady nechcete zůstat.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 looking forward to this year. This will be a good one. Thank you all for... Děkuji všem za to, že jste v tichosti opustili sál, pokud tady nechcete zůstat, protože teď nás čeká velmi důležitý bod. Je to Evropský semestr pro koordinaci ekonomické politiky. Uh hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 a slovo má paní zpravodajka, paní Ribeiro. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, tento výbor bude opět jednat o evropském semestru. Musíme předložit zprávu zasní iniciativy a my bychom jakožto zástupci evropských občanů rádi provedli práci našeho výboru, splnili naši úlohu a přinesli přidanou hodnotu. Já tady e, spolupracuji s paní Rodríguez, je to velmi důležité, protože pokud jde o e, evropský semestr, chce Evropská komise zaměřit větší důraz na solidaritu a zároveň se má zohlednit otázka eh, růstu. Víme, že ekonomický, ekonomická obnova je zatím poměrně křehká. Evropská komise se musí postarat o to, aby zaměstnanost rostla a zvyšoval se blahobyt proto jsem svou zprávu rozdělila na šest oblastí investice do osob, větší sociální zodpovědnost, za druhé, za třetí udržitelný rozvoj, za čtvrté posílení investic, za pět lepší využívání evropských fondů k posílení sociálního a geografi- sociální a geografické soudržnosti, společné výzvy pro evropskou společnost a dále lepší koordinace evropského semestru. Je třeba vytvořit rovnováhu mezi sociálním hospodářstvím a tržním. V globálním světě není eh, udržitelný sociální rozvoj bez silné konkurenceschopnosti, bez silného hospodářství. Tady je ovšem posílit, potřeba posílit také sociální dimenzi posílit eh, situaci jednotlivců, protože ty jsou nesmírně důležití, důležití pro rozvoj společnosti. Důležitá je zaměstnanost zejména mládeže. Záruka pro mládež by měla být využívána členskými státy a také prostředky pro potírání dlouhodobé nezaměstnanosti. Je to celá řada výzev, na které musíme zareagovat, abychom eh, strategii 2020 eh, mohli řádně zrealizovat. Máme nový pracovní trh, potřebujeme nové kvalifikace. Duální vzdělávání hraje důležitou roli, nebo by mělo hrát důležitou roli. Měli bychom více eh, konzultovat podniky, více konsolidovat rozpočet a lidskému kapitálu bychom měli přiřadit prioritu vytvářet více trvalých pracovních míst, potírat neohlášenou práci, sociální soutržnost, eh, jinak by mohla vzniknout negativní konkurence mezi podniky. Potřebujeme více bezpečnosti, měli bychom eh, pracovní slovy na omezenou dobu využívat pouze eh, v omezených případech. Potřebujeme více podporovat pracovníky a podporovat je zejména v přechodných obdobích. Musíme zohledňovat sociálně demokratický vývoj tak abychom vytvořili dobré podmínky pro následující delegace. Interní a externí dimenze musí být také podpořena, stejně jako rozvoj malých a středních podniků. Kosme, Erasmus Plus a, strate- a strukturální fondy by měly být na tyto cíle využívány. Měli bychom se zabývat financováním evropských svazů, na evropské úrovni a investovat do sociálních výsledků v oblasti zdraví, vzdělávání, služby, děti. Um, a tady bychom měli zohledňovat specifika jednotlivých zemí. V regionech Regiony by se měly zohlednit v sociálním semestru. Evropská komise by měla více věnovat pozornost sociální soudržnosti a regionální soudržnosti a rozlišovat mezi různými evropskými regiony výrazněji. A ve znevýhodněných oblastech eh, by se měly pečlivěji rozdělovat prostředky mělo by se to při rozdělování prostředků zohlednit a také to, jakým způsobem může evropská politika eh, ovlivnit zaměstnanost v regionech. Měli bychom kontrolovat eh, výsledky politiky společenství a měli bychom se postarat o to, aby celkově vzrůstal blahobyt občanů a ne tak, jak eh, jsem již uvedla dříve, aby vznikala Evropa více rychlostí. Kolegyně a kolegové, pokud jde o předložený dokument, šlo mi o to, aby výbor pro zaměstnanost eh, nalezl velký konsenzus, pokud jde o tyto návrhy, jak si poradit s novými výzvami. Měli bychom se zaměřit na specifika pro tento výbor a neměli bychom se vměšovat do exkluzivních kompetencí členských států kdykoliv vám společně se svým týmem budu k dispozici ve snaze, aby tato zpráva byla schválena velkou většinou. Již na pětě čekám na vaše příspěvky. Děkuji a nyní má slovo stínový eh, zpravodaj nebo stínový zpravodajové a nejprve paní Lucia Listeriego. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce paní Ribeiro za její práci. Děkuji za koordinaci, eh, kterou jste eh, uspořádali ještě do Vánoc, právě proto, aby se vytvořila tato zpráva. Máme co dočení s dobrou zprávou a jsme blízko koncensu a já jsem nadšen eh, tímto prvním návrhem. A znovu opakuji, je to vynikající zpráva a jsme blízko dohody. Já se domnívám, že tato zpráva v podstatě mm, obsahuje čtyři faktory, které by měly být posíleny, tak aby to byla užitečná zpráva z hlediska tohoto evropského semestru. Eh, Spravodajka z Ekonu je součástí našeho výboru, takže já si myslím, že máme všechny šance pro to, aby jste vytvořili ve dvou tedy dobrou zprávu a stanovili, jaké jsou sociální priority v tomto ohledu. Myslím si, že se nám podařila definice těch problémů. Je pravda, že procento nezaměstnaných klesá, nicméně jsou tady dvě nebo tři koncepce, které bychom měli zdůraznit pokles nezaměstnanosti není provázen eh, generováním nových pracovních eh, příležitostí. Pravdou je, že některé osoby tedy našly již eh, zaměstnanost a nejsou již mezi žadateli o práci, takže můžeme opravdu konstatovat, že nezaměstnanost poklesla. Ale to neznamená, že zaznamenáváme růst a neznamená to, že ekonomice se daří lépe a že je více pracovní příležitostí na úrovni EU. Také je tady otázka lokalizace těchto míst. Jde o to, že důstojná místa vždy také souvisí s kvalifikací dané osoby. Takže to jsou věty, které tady zaznívají v tomto ohledu, já s nimi souhlasím. Některé Eh, pracovní příležitosti jsou eh, vytvářeny, ale nejsou eh, kvalitními pracovními místy. Bylo nám řečeno, že některá pracovní místa jsou již předurčena k tomu, aby se tam pracovalo na poloviční úvazek. Pak je tady další faktor, který tady schází. Nehovoří se tady o mzdové politice. Není tady žádná zmínka ohledně mzdové politiky, nehovoří se o navyšování mest. Já myslím, že bychom eh, měli zajistit, aby práce byla důstojná, aby také odměny byly důstojné. A mělo by se také hovořit o bezpečnosti práce, i to je důležité. Mně je důležité, aby pracovníci věděli, že mají bezpečná místa to vše je vzájemně propojeno také s kolektivním vyjednáváním a s kolektivní dohodou. To znamená, že bychom se měli zmínit také o bezpečnosti práce. Jinak myslím, že tato, práce, eh, tato zpráva je dobře vypracována, ale schází tady některé faktory, které bychom měli ještě zdokonalit. Dále bychom se měli zmínit také o důchodových aspektech. Musíme vycházet z reality prakticky ve všech členských státech se zrealizovala reforma penzijních systémů. A měli bychom vyhodnotit eh, tyto reformy. Nemůžeme eh, požadovat nové penzijní reformy, i když víme, že v některých členských státech už byly provedeny. Za druhé, měli bychom také hovořit o zneužívání, ke kterému dochází na trhu práce. Měli bychom tady mít určitý odstavec, který by také hovořil o flexisekuritě, to znamená, měli bychom hovořit o někdy zneužívání smluv na dobu určitou. To existuje také na trhu práce. Není tady vyváženost mezi bezpečností práce a flexibilitou práce existuje také fenomén nedeklarované práce. I to jsou jevy, které bychom měli nějakým způsobem zvýraznit na úrovni tohoto textu. A pak je tady další informace, která je důležitá. Souvisí to s investicemi do osob, do pracovníků. Tady je určitý odstavec, ale měli bychom si mít větší ambice z hlediska několika faktorů. Také eh, bychom měli hovořit o minimálním mzde, to tady vymizelo. Já myslím, že bychom se měli dožadovat minimálního příjmu. To je příslip, který nám dala Junckerova komise a to vymizelo z politické agendy. Já myslím, že bychom to měli požadovat. Měli bychom tady mít také fond pro dlouhodobé nezaměstnané to je, jsou lidé, kteří jsou nezaměstnaní více než pět let, to je generace, na kterou trochu zapomínáme. Jsou to lidé, kteří hledají práci, jsou vystaveni chudobě a je nutné něco udělat pro tyto osoby. Tyto osoby budou mít nesmírně nízké důchody a e, budou mít velké problémy. Další důležitá věc. Měli bychom posílit e, ten odstavec, který hovoří o chudobě. Máme k dispozici údaje o sociální exkluzi, Eh, která opravdu eh, jsou to údaje, které jsou neudržitelné z hlediska světové ekonomiky, dochází k chudobě dětí. A měli bychom eh, tedy znovu využít tento odstavec ohledně sociálního vylučování a chudoby. Znovu opakuji, že se blížíme dohodě a mohli bychom mít určité odstříjené hodnocení, například investic do pracovníků Víte, že některé členské státy už to naplánovaly, například eurozóna eh, z hlediska Junckerova plánu se o tom také hovořilo. Takže musíme požadovat to, aby Junckerův plán pozbuzoval eh, vytváření pracovních příležitostí. A členské státy by se měly podílet na těchto investicích. Eh, bylo by dobré také, abychom se zmínili o uprchlících, o vnější politice a také o migrační politice a ochraně hranic. V každém případě by bylo dobré, abychom víceletý finanční rámec rozšířili. Zaznívají hlasy, které říkají, tuto migrační politiku bychom měli dělat tak, že bychom restrukturalizovali, restrukturalizovali současné fondy. To znamená, že by to bylo na úkor sociálního fondu. To není možné. Pokud chceme financovat tuto politiku, tak musíme vytvářet nové fondy. Není možné financovat tuto záležitost na úkor existujících fondů například sociálního fondu. Takže to jsou naše požadavky. Děkuji ještě jednou za tento první návrh. Besius, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich zunächst Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní zpravodajce, eh, paní Ribeiro. Ta zpráva je dobrým základem pro mm, nadcházející spolupráci. a chtěla bych říct několik zásadních věcí. Cílem náš, nás všech musí být samozřejmě snížit výrazně nezaměstnanost, stabilizovat sociální systémy a generovat eh, impulzy pro ekonomiku. A i když to nikdo vlastně nepřiznává, tak je asi čím dál více jasné, že společná hodnota euro je vlastně eh, zodpovědná za uh, bídu eh, zde eh, v Evropě. A my teď eh, budeme i jako v minulosti pracovat na symptomech, pak je možné, že dočasně se dostaví úleva, ale ehm, ta schopnost systému reagovat na asymetrické ekonomické šoky, to bude vyvolávat velké problémy. Navíc je tady velká zadluženost veřejných i domácích rozpočtů, potom je tady nedostatečná konkurenceschopnost a osobní katastrofa celé generace v Jižní Evropě, která se vnitřně již izoluje eh, a loučí s Evropskou unii. Snaha dosáhnout úlevy eh, tímto způsobem může být pouze krátkodobá, ale alokace kapitálu v Evropě Ehm, si zkrátka vede jenom k tomu, aby se všechny problémy přesouvaly do budoucnosti. Ehm, k tradiční úvěrové politice eh, tady přibyl ještě nákup dluhopisů, kapitál se stále více využívá ke spekulacím a ne k investicím do reálného hospodářství. V tuto chvíli eh, máme aktuální články i ve Wall Street Journal a také v Zürich, Zürich Zeitung, které se k tomu vyjadřují. Pokud jde o neschopnost eh, členských států, uvedla bych konkrétní příklad. 23.12. v noje Zürcher Zeichnung vyšel článek, který popisuje katastrofální stav ve Franche-Comté na hranici ke Švýcarsku ta situace se tady neustále zhorčuje, zatímco přímo za hranicí ve Švýcarsku vznikají nové továrny a francouzi potom pracují tam ve Švýcarsku. Když státy jako Francie eh, neprovádí reformy a nedokáží stabilizovat situaci, tak se stabilizace situace nepodaří. A tady samozřejmě Švýcarsko má velmi silnou měnu a přesto dokáže být konkurenceschopné. Francie a jiné země, eh, když nejsou schopny reform, eh, se potom eh, samozřejmě mohou také vymluvat pokud jde o sociální nároky. Pracovní místa to je ta nejlepší sociální politika. Nikdo se zatím ještě nikdy nestěžoval na kvalitu, na sociální kvalitu pracovních míst ve Švýcarsku. Dále jsou tady také nízké energetické ceny, cena ropy, a tím vlastně eh, roste nárůst kupní cíly, takže eh, tím dochází k určité obnově, ale pokud by eh, ceny zase začaly růst, tak si nedovedu ani představit, co by se všechno stalo. Investice jsou nezbytné, s tím souhlasím, ale dlouhodobý růst, tak jak je požadován, se nedostaví tím, že budeme přijímat další evropské programy. Jsem potěšena, že tato zpráva velmi zřetelně říká, že zodpovědné jsou členské státy. Program mlád, eh, záruky pro mládež se neosvědčil, bylo to drahé a pro regiony to znamenalo nadměrné byrokratické břemeno. Francie, Španělsko, Portugalsko a Itálie požadavky Evropské unie nedokázaly rozumně realizovat. Máme tady eh, článek 39, tam je k tomu stanovisko a ten program bychom neměli eh, mm, dále rozšiřovat. Investice do lidského kapitálu fungují pouze v případě, že jsou země konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. Um, Lidský kapitál je teď eh, ale ničen nezaměstnaností a ta ztráta je taková, že evropskými programy to nedokážeme kompenzovat. Státům bychom neměli nic předepisovat, pokud je o jejich daňové systémy. Naše kompetence eh, našeho výboru není v této oblasti dostatečná. Země mají různé požadavky, výměnu eh, dobrých praxí, to samozřejmě podporujeme, potom začlenování a uprchlíku do pracovního trhu, to je samozřejmě věcí jednotlivého národního státu. Stále je zřejmější, že ekonomická konvergence v Evropě navzdory eh, velkým eh, fondům soudržnosti a dalším opatřením se nedaří. Z kulturních důvodů, ale také z existujících výhod etablovaných podniků nebo ekonomik v západní Evropě. Ehm, tady si musíme položit otázku, jak zabránit eh, dalšímu úpadku těch slabších regionů. Děkuji. Další řečnice. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat eh, paní zpravodajce za skvělý návrh zprávy. Myslím, že tento Návrh je velice vyvážený mezi ekonomickými úvahami a další potřebou fiskální konsolidace a ekonomické udržitelnosti, protože zaměstnanost je věc, ke které je třeba vždycky přihlížet. Paní zpravodajka dává velkou prioritu investicím do lidí. Souhlasím se zpravodajkou, že potřeba Eh, že je potřeba více eh, komunikovat mezi členskými státy. To souvisí s tím, co říkal pan ministr za předsednictví. A je třeba vyměňovat si osvědčenou praxi. To by byl bez pochyby krok dobrým směrem. Ale postrádám tady větší důraz na nerovnováhu v dovednostech a strategie k vedoucí k tomu, aby vzdělávací instituce vybavovaly těmito dovednostmi, které jsou potřebné na trhu práce. Také jsem eh, ráda viděla, že část zprávy se věnuje strukturálním reformám. Naprosto souhlasím se spravodajkou, že potřebujeme pokračovat ve strukturálních reformách trhu práce, pokud máme konzolidovat eh, ekonomické zotavení, pokud máme posílit zaměstnanost. V této sekci však postrádám konkrétní opatření, co by měly ty reformy obsahovat a čeho by měly dosáhnout. Doplním určité pozměňovací návrhy, měli bychom mít flexibilnější trh práce, který by vedl k větší míře zaměstnanosti a větší míře bezpečnosti pracovních míst. Pak také přinesou pozměňovací návrhy, jak zajistit, aby větší část pracovníků zůstávala aktivní na trhu práce po delší dobu. A také bych ještě chtěla zdůraznit, že se zpravodajka soustředila na další investice, především v malých a středních podnicích. Malé a střední podniky jsou páteří nových pracovních míst v Evropě a proto je potřeba malé a střední podniky a další startupy mít stále na zřeteli a podporovat. Chci poděkovat ještě jednou paní zpravodajce za dobrou a vyváženou zprávu nebo návrh zprávy a těším se na další spolupráci s ní. Děkuji vám. Děkuji. Pať, eh, paní Gabriele Cimr, máte slovo, prosím. I já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za práci, kterou odvedla, takže teď můžeme hovořit o tomto návrhu, který je společným východiskem. Myslím si a položila jsem si otázku, proč v mnoha položkách jsme poněkud zdráhaví a jsme takový až příliš diplomatičtí ve formulacích. Myslím, že jsme v situaci v Evropské unii, že bychom měli vůči občanům hovořit um, otevřeněji. Myslím, že naše občané to od nás očekávání, takže ta zpráva by měla znamenat určitou nabídku v oblasti sociálních a demokratických pozic. Takže mám tady dvě zásadní poznámky. Za prvé, kritika, která zní vždy od mé frakce, že evropský semestr kritizujeme i proto, že třeba Evropský parlament je v podstatě pouze v pozici diváka, který může diskutovat, ale ne rozhodovat. A myslím, že by bylo nutné dát jasně e, najevo, že se musíme vrátit k nějaké komunitární společné metodě. E, to se týká všech oblastí ekonomické vlády. Druhá věc, kterou chci zmínit, je fakt, že a to si myslím, že ta zpráva se tomu věnuje příliš moc, že tady hovoříme o konkurenceschopnosti za každou cenu a to není úplně na místě. Eurozóna má přebytek zahraničního obchodu 5,3%. Z mého pohledu tedy konkurenceschopnost eh, by neměla být prioritním cílem, není hlavním problémem, ale měli bychom Eh, hovořit o krizi interní poptávky, samozřejmě o sociální soudržnosti a o sociálních právech. A v této souvislosti ještě poznámka je hezké a krásné a důležité, eh, že jsou ve hře teď sociální indikátory, ale z mého pohledu je to spíš vedlejší věc, protože konkrétní opatření se tím nijak neiniciují. Co se týká jednotlivých kapitol, k investicím do lidí. Jsem přesvědčena o tom, že bez mohutných sociálních investic se nepodaří překonat tu krizi úspor. Hovoří se tady o vzdělávání, o schopnosti mladých lidí integrovat se do trhu práce. Tady je třeba poukázat na to, že strukturální reformy v posledních letech vedly k velkým škrtům právě v oblasti vzdělání. To znamená, je třeba eh, se tady vrátit k určité rovnováze. Samozřejmě vítám návrhy komise, které by vedly k potírání dlouhodobé nezaměstnanosti a myslím v této souvislosti, že myšlenka veřejného zaměstnávání by měla se vrátit do hry, měla by se reaktivovat. To tady všechno už jednou bylo i v Evropském parlamentu, i u komise a Nevím, proč se o tom teď už vlastně vůbec nediskutuje. Ke strukturálním reformám bych chtěla říct, že flexicurity jako princip odmítáme. Už jsme to probírali ve výboru při dřívějších diskusích tento přístup, tedy větší míra pružnosti a údajně více eh, víc, větší míra jistoty, to prostě nefunguje. Tenhle princip vedl jenom k tomu, že máme ohromný nárůst těch takzvaně prekérních pracovních míst a nejistota zaměstnanců roste, je tady psychický stres, máme horší míru sociálního zabezpečení a menší míru přispívání do sociálních a zdravotních pojištění. Tedy strukturální reformy by uh, měly být nahrazeny progresivními reformami, které se vrátí k těm ústředním kolektivním eh, smlouvám minimální mzda, minimální příjem. Jsem velice ráda, že to zmínili už kolegové z frakce SAD. Jde i o oživení toho holistického přístupu. Musíme holisticky potírat chudobu a sociální exkluzi. K investicím. Tady bych eh, eh, se ráda vrátila ke stanovisku odboru, tedy strategické investice z našeho pohledu zatím nejsou dostačující a není jasné, zda se třeba nepodporovaly hlavně projekty, které by se měly podporovat i tak a v podstatě je někdo vytáhl ze šuplíku a pokusil se ušetřit něco z národního rozpočtu někdo. Je třeba to podrobněji analyzovat, jaké projekty s, jaký, s jakou sociální přidanou hodnotou se podporují a co z toho opravdu plyne pro zaměstnanost. Co z toho plyne pro zaměstnanost v oblasti kvalitních pracovních míst. Myslím, že je třeba zahájit diskusy na téma veřejné investiční programy. Dovolte ještě slovíčko k sociální inkluzi. Podle Lisabonské strategie, eh, po mém soudu, jaká to chápu, i strategie 2020 už dnes, co se týká sociálních cílů a inkluze, podle mého názoru ztroskotala. Chodoba roste, míra nerovnosti také roste a nezbývá mi než konstatovat, že cíle po té, co byly v roce 2010 schváleny v rámci toho roku boje proti chudobě, jsme v podstatě zcela zapomněli. Můžete říct, že to souvisí s krizí, s úsporami a tak dále, ale v podstatě zcela spadly ze stolu a vůbec se o nich už nehovoří. Podle mého názoru potřebujeme strategii pro minimální sociální standardy. Ano, a pak bychom také měli zase se vrátit k diskuzi eh, k Evropskému dodatkovému protokolu, k evropským smlouvám. Jde o to, aby eh, eh, tyto faktory stály nad těmi základními svobodami. Už jsme v přípravě ohlásili celou řadu pozměňovacích návrhů a já se těším na spolupráci s kolegy, až se nám podaří dohodnout o tom, v čem se shodujeme a může se stát, že i nadále pak zůstanou některá rozdílná stanoviska. Děkuji vám. Děkuji. Další Jean Lambert ze Zelených, ale není tu. Zastupuje někdo? Nikoliv. Tak eh, Laura Ageas, e FDD máte slovo. Grazie alla Děkuji paní předsedkyně, děkuji také naší kolegyni, která nám představila tento dokument, na kterém jsme pracovali. Co se mě týče, tak bych eh, řekla, že je tady určitá řada věcí, které neodpovídají realitě, kterou máme kolem sebe. Analyzovat údaje a sledovat a vysvětlovat nezaměstnanost čistě makroekonomického hlediska neodpovídá skutečnému řešení této otázky a ukazuje to Naopak, nakolik obtížné jsou podmínky, v kterých žijí tito nezaměstnaní lidé. Musíme toto analyzovat z hlediska různých aspektů a musíme si uvědomit, že není možné se snažit eh, požadovat určitá zlepšení, částečná zlepšení. Musíme opravdu požadovat změnu. Hovoří se o nezaměstnanosti mladých. To je pravda, máme k dispozici statistiky, eh, kde máme číselná údaje ale je důležité také analyzovat realitu. Je pravda, že došlo k malému navýšení a navýšení ekonomické situace a k snížení, lehkému snížení nezaměstnanosti mladých. Jak se to vysvětluje? Je to tím, že tyto mladí se například vrací zpětně ke studiím anebo opouštějí zemi a pracují jinde? nejsou tedy nezaměstnaní už v dané zemi, ale snaží se najít příležitosti v nějakých jiných státech. Často se hovoří o netypických eh, zaměstnáních, která jsou v rozporu s těmi klasickými představami. Tady je vždy riziko zneužití v těchto sférách a bylo by dobré zabránit zneužívání těchto netypických eh, smluv pokud to nebudeme eh, dělat, tak eh, svět práce zůstane stále prekérní nebo nejistý. Eh, dále se v této zprávě hovoří také o platformě takzvané skryté práce, ale tady si musíme položit otázku, zda vlastně nepodporujeme tuto nejistou práci a zneužívání pracovních smluv. Máme k dispozici ukazatele jednotlivých zemí, ale nedochází k uvěřování, k ověřování těchto ukazatelů. Například v mojí zemi se podporují určité reformy školního systému. Proč? Protože zjišťujeme, že dochází k zneužívání eh, pracovních smluv. A velice často konstatujeme velké potíže a musíme být velice bytělí. Tyto ukazatele vypadají pozitivně, ale když se snažíme je nějakým způsobem více ověřit, tak eh, realita se mění. Hovoří se o veřejném dluhu, o Řecku, Itálii, ale musíme dávat pozor. Také mm, asymetrický šok tedy tento asymetrický střed, který postihl Řecko, by neměl pokračovat. Není možné na nás požadovat eh, trvalé reformy, eh, které jsou velmi, velmi obtížné. A ty dopady eh, takového počínání mohou být citelné i v jiných zemích. Podívejme se na Finsko. Finsko je také považováno v současnosti za problematickou zemi. Takže nebylo by dobré vždy se soustředovat pouze eh, na ty nejhorší žáky. Víte, že eh, krize postihla celou řadu zemí, takže musíme si klást ty správné otázky, když hovoříme o strukturálních reformách. Reformy jsou zvláště vnucovány Řecku. Víte, že se vnutila reforma důchodového systému a další zajistí tyto reformy zlepšení situace? Když se podívám na tuto zprávu a na tento dokument, tak si kladu otázku, zda ty navrhované postupy jsou správné. Je opravdu nezbytné se zaměřit na tyto reformy a máme podporovat reformy, které mají také dopady například na zdraví občanů. A stále se soustředujeme na toto zaměření, ale je důležité se podívat také na malé a střední podniky. Já chápu, že předseda Juncker eh, prohlásil, že se nesmíme domnívat, že tady existuje nějaký všelék. Eh, musíme investovat i do velkých infrastruktur, nesoustředovat se pouze na malé a střední podniky. Pokud vytvoříte určitou infrastrukturu a zajistíte pracovní příležitosti, tak eh, tyto investice do těchto velkých platform mohou mít také dopady, mm, které se pocitují například v oblasti životního prostředí. Jakmile se dokončí investice mm, do velkých infrastruktur, tak velice často dochází k změnám ohledně pracovních míst, které s tím souvisejí. Musíme zvláště podporovat reálnou ekonomiku. Ta může přinášet reálné výhody občanům. Zpravodajka hovoří o sociální ekonomice, ale musíme hovořit také o zelené ekonomice. Udělejme všechno, co je nutné v současnosti proto, abychom zdynamizovali eh, vytváření pracovních míst. Já souhlasím, když se hovoří o nutnosti bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti mm, je velmi vážný, hovoří se o snaze přežít. Eh, často v rodinách eh, Lidé žijí pod úrovní chudoby. Ztrácí důvěru sami v sebe. Pan ministr, který zde byl před chvílí, nehovořil o této dlouhodobé nezaměstnanosti, ale my to považujeme za velmi závažný problém. A předložíme pozměňovací návrhy, které přinesou určité návrhy. Důležité je zdůrazňovat konkrétní, efektivní opatření. Jsme v naléhavé situaci a v naléhavé situaci potřebujeme konkrétní opatření, která mají dopad. Thank you. Uh, děkuji. Další měla být paní Bisoto z ENF. Pokud vím, tak tu není. Myslím, že ji ani nikdo nenahrazuje. Pak tady je ještě pár poslanců, kteří se hlásili. Vy jste se hlásila, paní Rodriguezová? Paní Rodriguez, pan Šustra a paní Lope Fontaně, pan Šambon. Dobře, tak eh, začneme. Marie Přejete si slovo? A potom pan Šuster, prosím. So I'm very pleased. Jsem velice ráda, že tady mohu být jako řádná členka výboru, ale zároveň náhodou jsem i zpravodajkou každoročního přehledu ve výboru Econ si myslím, já si myslím, že to je dobrá příležitost pro Evropský parlament, aby se dopracoval ke konzistentnímu stanovisku, především eh, s ohledem na další fázi evropského semestru. Ve hře, jak víme, je, jak se dopracovat k efektivnějšímu řešení, které by bojovalo s problémy, které v Evropě máme je třeba překonat eh, na jedné straně rozpor mezi špičkovými pracovními místy a na druhé straně o ním řízen, řícením se ke dnu a ohrožením základních sociálních standardů. Když jsem pracovala jako zpravodajka ve výboru Ekonu, tak jsem se vždycky snažila na tuto obavu reagovat. Je třeba uh, věnovat se tomu i z ekonomické perspektivy. Přesto bych ráda upřela vaši pozornost tím směrem, že tentokrát ten navrhovaný balíček, balíček navrhovaný komisí, a já si myslím, že je docela vyvážený, rozhodně vyváženější než ten předchozí, tohle je tedy dobrá zpráva. Ten balíček také přináší určité novinky. Uh, a my bychom se jim měli věnovat. A tyto novinky, to jsou eh, doporučení pro eurozónu. Poprvé máme velice podrobná doporučení pro eurozónu. Ráda bych informovala tento výbor o tom, že až přijde na to, že se bude tato zpráva projednávat ve výboru ECON, tak se tomu budeme hodně pečlivě věnovat. Také vám mohu říct, že až se bude konat Rada ministrů, tak ECOFIN bude v této oblasti rovněž velmi aktivní. Rada EPSCO také plánuje aktivní roli. Takže se domnívám přirozeně, že pro členy tohoto výbory je důležité, aby se tomu také věnovali co můžeme říct jako výbor pro zaměstnanost, co se týká managementu eurozóny, co by zajistilo eh, skutečnou konvergenci a co by zabránilo tomu úprku ke dnu. Takže mohli teď něco navrhnout jako členka výboru pro zaměstnanost, tak je to to, že doufám, že Závěrečná zpráva tohoto výboru řekne něco explicitního k těmto věcem. Tento výbor by neměl mlčet k doporučením pro eurozónu, měl by hlasitě promluvit. A buďte si jisti, že výbor Ekon hlasitý bude. A stejně tak by měl být hlasitý celý parlament. A končím tím, že řeknu, že jsme odstartovali dobře, protože poprvé předseda eurozóny akceptoval svou účast na plénu. Přišel k nám ve Štrasburku a já si myslím, že eh, vláda nad eurem by neměla být jenom v rukou ministru financí, také by měla být v rukou ministru práce a sociálních věcí. A my, Evropský parlament, my jsme také parlament i pro euro, proto bychom měli mít eh, jasnou zprávu, která přijde z výboru Ekon, ale také z výboru pro zaměstnanost. Takže hovořím o tom z toho důvodu, že si myslím, že je to docela nová věc, ale věc velice důležitá. Děkuji vám. Děkuji. Pan Šustr. Děkuji ta zpráva po mém soudu je v mnoha oblastech pozitivní, dá se s tím dobře pracovat, ale chtěl bych zmínit aspoň tři věci, které by se tam měly víc zúraznit. Myslím, že jako výbor pro zaměstnanost eh, se prostě neobejdeme bez toho, až by, aniž bychom více kritizovali eh, tu konzolidaci financí. Je třeba kritizovat nejenom pro kritiku samotnou, ale jde i o to, jak to udělat. Když se podíváme na to, jak se to dělalo dříve, tak ta konzolidace rozpočtu se v zásadě vnímá jako snížení výdajů. A tohle snižování výdajů pak u sociálních reform vede k tomu, že se uh, Nadále společnost sociálně štěpí, klesá vnitřní poptávka a posiluje se hospodářská krize. Takže proto je třeba jasně říct, že nejsme proti konzolidaci rozpočtu, ale musí se to odehrávat na straně příjmů. Tam je dostatek projektů, kterým je možno se věnovat rázněji, než to členské státy a komise dělají. Třeba uh, odstranění e, daňových úniků, třeba v Lucembursko. Stejně tak je možno zvyšovat daně, daňové příjmy státu bez ohrožení konjunktury. Další věc, kde si myslím, že bychom jako výbor pro zaměstnanost měli být aktivnější, je otázka mest. E, I tomu se, i to bylo dříve tak, že se v podstatě stále hovořilo o snižování mest, konkurenceschopnosti a tak dále. Rozhodně se nesmělo připustit, aby mzdy rostly více než um, uh, produktivita, že to ekonomicky údajně není opodstitelně. V podstatě se tím odstartovaly závody ve mzdách směrem dolů. A to pak je zase součástí toho problému s vnitřní poptávkou. Další věc je otázka, co si vlastně slibujeme od sociálních indikátorů, které teď díky bohu seberou více v úvahu. Sice sociální integrátory, jde tady o míru chudoby, nezaměstnanost a tak dále, to je nejenom otázka sociální spravedlnosti, ale díky bohu už tady máme studie i o tom, že sociální rozštěpení brání sociální ekonomickému rostu, tedy zhoršuje ekonomické vyhlídky. I proto je to tedy velice důležitá věc, která by se ve zprávě o růstu měla objevit. Sociální indikátory tam musí být a je třeba vyvodit z toho jasná opatření, ne, že se to tam někde tak jako zmíní. Musí to být závazný faktor. To si myslím, že jsou tři věci, které by se tam bez pochyby měly doplnit. Děkuji. Děkuji, teď paní Lope Fontaně, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejdříve, stejně jako většina vystupujících přede mnou, bych chtěla poděkovat Sofii za zprávu, kterou vypracovala. To je zpráva, která představuje velice důležitý pracovní základ. Jsou tam vyjmenovány hlavní body, kterým se musíme vyjadřovat jako výbor pro zaměstnanost. Také by bylo důležité, abychom eh, se doplnili vzájemně mezi oběma výbory. Z hlediska zaměření těchto problémů. A také souhlasím s tím, co uvedla zpravodajka ohledně posílení uh, Eh, územní a sociální soudržnosti. Musíme využívat eh, evropské fondy, abychom se právě přiblížili k těmto cílům. Měli bychom také hovořit o článku 174 smlouvy o fungování Evropské unie, protože ten právě popisuje harmonické fungování vztahu mezi jednotlivými evropskými regiony to znamená mezi těmi, které mají demografické výhody. My často hovoříme o těch okrajových regionech, ale já si myslím, že bychom se měli zmínit o všech regionech, které mají vážné demografické a stálé problémy. Když už hovoříme o demografických změnách, neměli bychom se omezovat pouze na stárnutí obyvatelstva. Měli bychom hovořit o dalších aspektech, jako je demografická hustota nebo opouštění některých těchto eh, evropských regionů. A také bychom neměli zapomínat na strategické investice, které bychom měli realizovat. Tyto investice by měly napomáhat eh, těmto venkovským oblastem. A pokud se nám nepodaří zlepšit konkurenceschopnost, pokud se nám nepodaří udržet obyvatelstvo v těch jednotlivých regionech, tak tyto regiony budou opouštěny. My předložíme pozměňovací návrhy, ale jsem přesvědčena, že Sofie udělá to, co je nutné. Děkuji, pan Kalve Šambo. Gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný v této pozdní hodině. Máme tady celou řadu zajímavých eh, informací a některé tyto záležitosti mě tak oslovily, že jsem měl potřebu vystoupit, ale začnu tím, že poblahopřeji paní Ribeiro k této důsledné a vynikající práci, která dokázala zajistit vyváženost. To je eh, důležitý signál. Musíme tady zajistit tuto rovnováhu. Musíme na jedné straně pochopit eh, sociální potřeby, které jsou v některých regionech velmi výrazné, a na druhé straně musíme pochopit také potřeby zaměstnanosti. Ta situace z tohoto hlediska je špatná v mnoha zemích a to jsou starosti, které máme také na našem poloostrově. Z krátkodobého hlediska nacházíme opatření, eh, která vyplývají většinou z ekonomických politik. Máme strukturální opatření a máme střednědobá opatření, máme ekonomická, rozpočtová, obchodní opatření. Jde o to, abychom správně uspořádali jednotlivá území. A myslím si, že dohoda se nám podaří, pokud uznáme, že některá opatření jsou zcela nezbytná ze sociálního hlediska ale neměli bychom je nacházet v tomto textu. Tento text by se měl zabývat financováním těchto úkolů. Sociální potřeby existují, je to naléhavé, ale není to součástí globální makroekonomické politiky. Makroekonomické politiky by měly zajistit financování těch potřeb, které existují. A to jsou ty potíže, které máme. A to je tedy faktor, na který bychom se měli soustředit. Když se hovoří o zaměstnanosti, když se mluví o problematice, která se dotýká kompetencí našeho výboru, tak eh, se musíme podívat na to, jakým způsobem podpořit mobilitu, jak pomoci mobilitě eh, a jak zafinancovat eh, příslušné politiky. A na závěr bych uvedl, že musíme také uvažovat o možnosti vypořádá se s politikou, která se točí kolem příjmu. To je součástí makroekonomické politiky. Tyto úkoly můžeme zvládnout také pomocí fiskální politiky. To je to, co upřesnil Sergio před chvílí, to je také důležité. Musíme tedy přijmout eh, konkrétní opatření, která mají ekonomickou povahu, například minimální příjem a tato opatření mohou být provázena dalšími opatřeními, ale otázka eh, minimálních příjmů vyžaduje diskusy. A uzavřel bych ještě eh, dalším aspektem. Na evropské úrovni ty problémy jsou velmi eh, atomizovány. Existují státy, které prakticky nemají nezaměstnanost. A pak jsou další, které dobře znáte, kde nezaměstnanost je velmi velká, kde jsou obětovány celé generace, nebudu to tady rozvíjet. Ale myslím si, že text, který jste vypracovala, paní, nám umožní dohodu díky vaší vynikající práci. Thank you. Děkuji. Jako obvykle nemáme dost času na další bod pořadu jednání, ale bez ohledu na to zeptám se paní Ribeiro, jestli chce pohovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky a samozřejmě jsem jim k dispozice. Lhuty jsou krátké samozřejmě asi nemůžeme vymítit všechno zlo tohoto světa, ale v každém případě jsem otevřena dalším impulzům a je jasné, že musíme ukázat, že děláme politiku pro lidi. Já nechci, aby došlo k nějaké politické konfrontaci. Já bych si přála, aby tady došlo k soutěži myšlenek my všichni bychom měli vycházet z toho, že je třeba zlepšit životní podmínky našich spoluobčanů. Pokud by se nám to podařilo, můžeme být na výsledek své práce pišní. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy 25. Eh, ledna a potom schvalování v parlamentu 17. února. Děkuji vám všem, děkuji paní zpravodajce. Teď eh, půjdeme dál k další zprávě, která je velice významná a ta se týká rodičovské dovolené. Slovo má Maria Arena, zpravodajka, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu rychlá, abych vás seznámila s obsahem této zprávy. Eh, která je uspořádána ve tři části. První část analyzuje úroveň transpozice směrnice a potíže, s kterými jsme se setkávali. Jednak z hlediska uvádění směrnice do reality, tam se poznamenává, že jsou tady velké rozdíly, které vytvářejí negativní dopady z hlediska mm, uplatnění této rodičovské dovolené. Pak se tam hovoří o principu subsidiarity, který v některých případech přináší něco navíc z hlediska základní směrnice. Druhá část kde se zabývá otázkou efektivity této směrnice. My zjišťujeme v současnosti, že potíž eh, těchto rodičovských dovolených z hlediska rozdílu mezi mateřskou a rodičovskou a otcovskou dovolenou, tento poměr není dostatečně zachycen, takže jde o efektivitu. Ta je bržděna také tou skutečností, že odměňování nebo neodměňování této rodičovské dovolené je také bržděno tím, zda je možné přenášet či nikoli v tuto rodičovskou dovolenou. Ale tady bych to odstínila. V některých případech nepřenositelnost je zajímavá, protože když eh, každý rodič použije individuálně část této rodičovské dovolené, tak se můžeme domnívat i, že otec nemusí vždy tuto část tedy přebírat. To znamená, že se dostáváme do norského systému nebo do toho severského systému, kde je to přenositelné. Takže myslím si, že by bylo užitečné mít systém, který by byl v jednotlivých úrovních a byl by přizpůsobován z hlediska procenta zaměstnanosti žen v konkrétním státě a tam, kde bude vyšší zaměstnanost žen, tak by se měla posílit přenositelnost a také sdílení této rodičovské dovolené mezi mužem a ženou. Tam, kde bude nejnižší zaměstnanost žen, tak přenositelnost by neměla být možná, protože vidíme, že v zemích, kde procento e, zaměstnanosti je nízké, tak přenositelnost způsobuje, že to nejsou ženy, které používají tento eh, systém rodičovské dovolené. Takže musíme to zvažovat různým způsobem. Máme tady nezbytnost vyvážit ty jednotlivé faktory a v každém případě rodičovská dovolená je nezbytná. Takže musíme zvažovat trvání a přenositelnost těchto rodičovských dovolených a musíme analyzovat účinnost těchto rodičovských dovolených. V rámci zprávy se navrhuje také práce nad směrnicí otcovské dovolené, která by mohla být přijata na úrovni některých členských států. A dále se hovoří také o významu otázky e, péče o děti, kolektivní péče o děti, která také podporuje skloubení soukromého profesního života, což je smyslem této rodičovské dovolené. Smyslem není reprodukovat klasické stereotypy, ale naopak mít lepší vyváženost mezi muži a ženami z hlediska eh, toho zatížení v rámci soukromého života. Takže to jsou principy, kolem kterých se točí tato zpráva. Eh, pozměňovací návrhy předejte do 14. a já velmi netrpělivě očekávám vaše jednotlivé příspěvky. Děkuji. Eh, thank you. I'll give the Děkuji a nyní slovo usiluje zpravodaji za EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dále budu hovořit polsky. Vážení kolegové, chtěl bych nejprve srdečně poděkovat kolegyni za to, že se ujala eh, to, této zprávy. Myslím si, že to, jak s tím nakládá, je velmi dobrým základem pro další práci, která již probíhá. Hovoří se tady eh, tedy Eh, hovoří tady o provádění a některé z formulací, které jsou ve zprávě, jsou podle mého názoru příliš, eh, zachází příliš daleko a není přijatelné, že komise se rozhodla nezabývat se mateřskou dovolenou. Jde tu o realizaci směrnice o rodičovské dovolené a proto se musí Evropský parlament chopit iniciativy a uh, vynaložit všechny síly k tomu, aby zpráva byla kvalitní. Tedy, aby e, tam nebylo jenom určité e, schrnutí situace, ale aby e, se tam usilovalo i o nějaké budoucí kroky. Některé členské státy se rozhodly, že dokonce překročí tu minimální dobu, která je ve směrnici. Z údajů ale vyplývá, že realizace nemá vždy dobré dopady, pokud jde například o otce, o e, braní si rodičovské dovolené. Některá ta fakta nejsou uspokojivá, což asi všichni víme z výzkumu. Eh, všichni víme, že když si rodiče berou, eh, i muži berou eh, otcovskou dovolenou, tak to má velmi pozitivní vliv na dítě. Já tady mám také osobní zkušenost v této věci. Je to tak, že otci, otcové se rádi také zapojují do péče o děti. A my bychom tady měli ty statistiky vylepšit. To znamená, měli bychom více pozbuzovat otce k tomu, aby si brali rodičovskou dovolenou. Aby využívali tuto možnost. To se eh, netýká pouze u eh, svědčenských států, to by měla zohlednit i Evropská komise. Měla by eh, mít přehled na touto situaci a dávat podněty. Potom je tady další důležitá otázka a to je odměna během rodičovské dovolené. Tady jsou obrovské rozdíly mezi členskými státy. Někde nedochází vůbec eh, k platbě eh, žádných prostředků mm, nebo dávek během rodičovské dovolené pro otce, ale většinou je to méně, eh, než dostávají ženy. Takže to vede k tomu, že muži si berou rodičovskou dovolenou méně často. Tady jsou také návrhy, pokud, je, pokud jde o garantování eh, finančních eh, kompenzací. Podle mého názoru tady není možné něco konkrétního garantovat, protože některé členské státy v tuto chvíli nepočítají vůbec eh, s žádnými odměnami nebo dávkami během rodičovské dovolené. A zkušenosti v oblasti mateřské dovolené ukazují, že je velice obtížné tyto systémy v členských státech jednotně měnit, protože je to v jednotlivých členských státech velmi odlišné. Takže bychom měli uvažovat racionálně, zavést řešení na evropské úrovni by nebylo eh, v souladu se subsidiaritou. Úvodem jsem říkal, že je pro mě důležité, aby Evropský parlament vytyčil konkrétní směry a vypracoval dobré eh, dlouhodobé řešení. Já tam k tomu předložím několik pozměňovacích návrhů a vyjádřím se k tomu později. Těším se na dobrou spolupráci s paní zpravodajkou a děkuji za dosavadní odvedenou práci s kolegyní. Děkuji. Děkuji a slovo má Pan Gerike, zpravodaj za EKR. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegyni Aréně za předloženou zprávu a předeslal bych, že alespoň v německém překladu došlo k hrubé chybě. Hovoří se na evropské úrovni vždy o rodičovské dovolené, to znamená mateřská dovolená, otcovská dovolená, ale v Německu je to eh, novinka, Každý otec a matka vědí, že doba na rodičovskou dovolenou vlastně vůbec není žádná dovolená. To vůbec není oddech. Když už, tak by rodičovská dovolená měla existovat pouze v případě, že by existovala rodičovská práce jako regulérní eh, práce, která by byla eh, tak, také uznaná a oceňovaná. Eh, když hovoříme o odměňování, tak se tam orientujeme velmi jednosměrně, jak má, nebo jenom hrubě se orientujeme v tom, jak je práce eh, v zařízeních, jako jsou školky nebo jesle, odměňována. Eh, já si myslím, že dokud to tady není tak nastaveno, tak bychom neměli diskriminovat rodiče a neměli bychom hovořit o rodičovské dovolené. A když hovoříme o odměně za péči, tak by tady měla být i odměna eh, pro eh, rodiče a matku i otce. Eh, podporuji každý přístup, který podporuje rodiny, slouží rodinám, ale stejně tak důležitá je pro mě subsidiarita. A to platí také, pokud jde o ochranu matky a dobu na eh, vzdělávání, zablokování směrnice o ochrany matky na radě nám ukazuje, kam se dostaneme, eh, když rozumný přístup zneužijeme eh, k nějakým sociálním záměrům, socialistickým záměrům. Mám tady také problémy s konkrétními požadavky v druhé části zprávy k tomu v příštích dnech předložím konstruktivní pozměňovací návrhy. Jedna věc, která eh, zazněla v diskuzi o skloubení eh, práce a rodičovství nedostatečně eh, zmíněna a to je ochrana kojících matek. To je něco, co my otcové nemůžeme zastat. Jako v mnoha amerických státech by i právo na kojení mělo být možné i v Evropské unii a to nejenom na pracovišti. Děkuji. Thank you. I'll give the floor to Marian Harkin, ALDE. Slovo má Marian Harkin, ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že když se podíváme na různé zprávy, tak je jasné, že jsme dosáhli pokroku a když se podíváme na původní směrnici o mateřské dovolené, tak tam vidíme, že muži byli úplně mimo, ale potom jsme pokročili a začali jsme se zabývat mateřskou dovolenou i s ohledem na genderovou politiku. A já se omlouvám. a e, začali jsme to řešit na základě sociálního dialogu a sociálních práv. Když jsme vytvářeli evropské politiky, dosahovali jsme různých dohod na evropské úrovni a já si myslím, že pokud jde o sladění profesního a rodinného života, je to teď to oddělené téma od té e, původní směrnice o mateřské dovolené a to je pokrok. A pak jsou tady některé věci, které zmínila paní e, zpravodajka. Já bych jí chtěla poděkovat za velmi eh, komplexní dokument. Já si myslím, že ona tam eh, jasně uvádí a já s ní souhlasím, že definice rodičovské dovolené, mateřské dovolené a otcovské dovolené je potřeba tady vyjasnit, to je velmi klíčové, protože v několika zemích se to jasně rozlišuje, tyto různé typy dovolené a e, někde se to tedy e, drží odděleně a v některých zemích se hovoří jenom o rodičovské dovolené, je tam pod tím zahrnuto vše a někde jinde e, se zase hovoří jenom o mateřské dovolené, takže je opravdu obtížné odhadnout míru ochrany, kterou poskytují jednotlivé členské státy. Je důležité říci, že ne všechny členské státy se drží toho odděleného a post Mm, toho rozdělovacího přístupu eh, k rodičovské dovolené. Jsou tady eh, tři principy, jednak v národní legislativě, pokud jde o otcovskou dovolenou, je potřeba ty věci zohlednit eh, a jsou tam další ustanovení. Není to jasně rozlišeno nebo vyjasněno v členských státech a jejich legislativách. Není tady rozděleno mezi různými typy této dovolené, když jde o slaďování profesního a soukromého života. A odměňování je klíčovým faktorem pro využívání různých typů e, dovolené, tedy třeba otcovské a tak dále, nebo e, dovolené na péči o dítě Kdybychom to vyjasnili, tak by to uh, usnadnilo sladění uh, profesního a rodinného života. A z toho by to mělo vycházet. Když se podívám na některé z argumentů paní zpravodajky, tak souhlasím s tím, že zaměstnavatelé by neměli podkopávat cíl eh, zvýšit eh, využívání eh, rodičovské dovolené Eh, také z ohledu flexibility a, a eh, eh, Tady potřebujeme samozřejmě, aby komise předložila návrh, protože my v našich rozhodnutích z toho vycházíme. Pak se tam tak potřebujeme revizi různých textů na evropské úrovni Eh, říká paní zpravodajka, já s tím eh, zhruba souhlasím, ale myslím si, že budeme muset dospět k nějakému vzájemně akceptovatelnému závěru v těchto věcech a musíme eh, uznat, že tady nemůžeme být nepružní, protože některé z těchto problémů, které souvisí s mateřskou dovolenou a tou směrnicí o mateřské dovolené, Eh, jsou způsobeny právě určitou nepružností. Takže tady je důležité, abychom to dobře sladili a dohodli se. Dále souhlasím se s pravodajkou v tom, že je potřeba mít eh, finanční pobídky, ale eh, musíme tady přihlížet k tomu, jak to je nastavené v jednotlivých členských státech. Pak je tam další věc, se kterou souhlasím, ale předložím tam celou řadu poznacích návrhů. Musím si o tom ještě promluvit s dalšími kolegy, protože uh, Eh, u nás jsou na to, eh, nebo jsou na to různé názory, takže to ještě budu muset doladit eh, a v tuto chvíli vám děkuji. Děkuji. Ines Zuber tady není, nikdo je nezastupuje, takže slovo má další zástupkyně zelených. děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce paní Marie Areně za tento návrh. V podstatě je to velice dobrý návrh jste skutečně vypíchla velmi důležité body, zvláště naléhavost konání, aby tato otázka slučitelnosti té doby rodičovské dovolené, zvláště žen, po, té, po tom politování hodném stažení té příslušné směrnice, aby tento problém byl naléhavě vyřešen. Tedy je nutné to řešit nejenom na úrovni členských států, ale také EU, protože uh, došlo k určitému zklamání z hlediska evaluace této směrnice protože tato směrnice nedostatečně sledovala problematiku slučitelnosti, zvláště u žen, profesní zaměstná, zaměstnání a rodinného života nebo péče o děti. Takže toto zjevně ztroskotalo. Eh, také je tady otázka tedy eh, propojení nebo skloubení placené, neplacené mm, práce a eh, rodinného života. I v tomto ohledu jsme nezaznamenali příliš velký pokrok a také kvalitativně i muži stále ve velice skromné míře nárokují tuto dovolenou. Jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy. Co se týče zelených, máme tady následující body, to znamená slučitelnost, dále podpora žen na trhu práce, na plný úvazek, otázka péče o děti, to jste i vy označila jako klíčový faktor a pak otázka zajistění existence. I o tom již bylo hovořeno v průběhu této rodičovské dovolené. Dále je nutné také se zamyslet eh, nad financováním těch příjmových výpadků a tak dále. My bychom chtěli posílit některé body a také předložíme odpovídající pozměňovací návrhy, zvláště co se týče role veřejného sektoru, tam bychom chtěli zdůraznit ten, eh, je, jeho fungování. A dále bychom chtěli hovořit také o posílené podpoře v případě žalob na diskriminaci. A dále bychom chtěli hovořit o podnětech, které by mohly být eh, vytvořeny pro to, aby muži více využívali této dovolené v Rakousku. V posledních letech mm, existovala tedy tato diskuse ohledně příjmů, které by právě závisely na péči těchto dětí. Mělo by to být odvozené určité procento předchozího příjmu. I to by měl být jakýsi podnět eh, pro muže, aby tedy používali eh, tuto rodičovskou dovolenou. Dále je důležité také eh, zdůraznit, že samozřejmě přístup musí být flexibilní, nesmí to být vynucené, nesmí to být povinné nějakým způsobem. To nesmí být tedy povinnost brát tuto rodičovskou dovolenou, musí to být dobrovelné a musí to být tedy slučitelné s profesní činností obou pohlaví. Takže je to také otázka celodenní péče a pak práva na tuto péči o děti. To jsou klíčové faktory pro nás. Děkuji. Laura Agia. Děkuji, paní Agia. Grazie, presidente. E, Děkuji, paní předsedkyně. Tak, jak jsme to již zdůraznili během předchozích eh, výměn názorů, máme tady k dispozici vynikající základ, který umožňuje spolupráci se spravodajkou. My nyní analyzujeme některé novinky, které se tady objevily. V Itálii jsme v této oblasti přijali takzvaný dekret 80 roku 2005 2015 v červnu a snažili jsme se tady vyhodnotit situaci z hlediska příslušné směrnice. Snahou je tedy také se podívat na podmínky, které existují v jiných členských státech. Tady bylo, byla celá řada interpretací ohledně této směrnice a to vedlo k určitému matení. Nicméně toto porovnání nás může přivést také k zamyšlení nad tím, co by byly dobré prováděcí podmínky. My vám poskytneme tedy eh, tyto příslušné přístupy a informace v podobě pozměňovacích návrhů. Je tady celá řada určujících faktorů podle nás, které by tam měly být zavedeny. Především je nutné uznat stejná práva všem rodinám, které mají děti. Měli bychom také zlepšit porodnost v Evropě Měli bychom k tomu přizpůsobit mateřskou, otcovskou dovolenou, které by si měly být rovny. A po období rodičovské dovolené by eh, mělo být umožněno že nám aby se vraceli na trh práce, měli bychom eh, jak si se vyjádřit proti propouštění těchto žen, měli by mít možnost opětovně najít svoje eh, místo. Je to celá řada práv a povinností, které se vztahují také na otcovskou dovolenou. Měli bychom také se snažit řešit otázku mm, mezinárodních přístupů. Otcové by měli také pomáhat ženám. Často se jedná o velmi složité eh, podmínky Možná bychom se mohli zabývat také prací na dálku. To by také umožnilo lidem skloubit po eh, svoji profesi se soukromým životem. Mm, jednalo by se vlastně o nový myšlenkový přístup a dopad eh, na rodiny by případně byl menší. Mohli bychom se také snažit o vyšší ekonomické podpory a zároveň eh, zajistit eh, sociální ochranu rodin. Jde o to, aby se zvýšila porodnost. Velice často konstatujeme velmi nízkou porodnost, eh, Evropa stárne a rozhodnout se pro mateřství eh, zodpovědným způsobem eh, je něco, co je často bržděno ekonomickými podmínkami v evropských zemích. Mohli bychom případně uvažovat i o určitém příjmu na podporu občanství. Tento příjem by mohl kompenzovat neplacené rodičovské dovolené. Takže to jsou příspěvky, které předložíme našim kolegům. Thank you. Eh, is... Děkuji. Je zde někdo za komisi, kdo by se chtěl vyjádřit k diskuzi? Vyberte si, kdo z vás. Máte slovo? Dobré odpoledne. My jsme chtěli říci, že pokud jde o směrnici o rodičovské dovolené, tak v březnu 2013 eh, tam eh, uplynula jedna lhůta a a pak eh, pokud je o národní transponování a konformitu eh, se směrnicí, eh, tak eh, to bylo sledováno. Je tady skupina expertů o rovnosti pohlaví, která připravila zprávu k provádění směrnice. Tato směrnice je k dispozici na webových stránkách komise na základě dialogu o věcech členských států se komise rozhodla spustit určité řízení v případě nesouladu členských států. Pokud to novou iniciativu komise následovala po stažení návrhu 2008 eh, ke směrnici a komise nyní předložila politickou eh, možnost Eh, jak vyvážit situaci v rodinách. Tato nová iniciativa se zaměřuje na možnost pracovat a zároveň mít děti a je zde snaha vylepšit politický rámec v Evropské unii, tak aby se přizpůsobil potřebám pracovního trhu. Dále bychom se měli snažit vylepšovat účast na pracovním trhu starších rodičů a lépe sdílet zodpovědnost za domácí práce mezi muži a ženami. Je to širší iniciativa, která usiluje o vyváženost, využívá celou řadu nástrojů legislativních i nelegislativních a je nesmírně důležité, aby balíček byl konzistentní, aby tam byla opatření, která se vzájemně podporují a aby se zabránilo nežádoucím účinkům. V přípravě této nové iniciativy komise bude vycházet z analýzy současné situace provádění eh, směrnic v Evropské unii, zejména směrnice o rodičovské dovolené. Jsou tady eh, myšlenky eh, komise, jsou tam různé alternativy ve snaze posílit legislativní rámec EU. Eh, tak, jak bylo naznačeno v cestovní mapě, v listopadu komise zahájila první fázi konzultace sociálních partnerů o možném směru dalších kroků. Byly konzultovány eh, zúčastněné strany, to jsou různé, různí zástupci malých a středních podniků, eh, dalších podniků, to bylo zahájeno v listopadu 2015 a v tuto chvíli stále ještě odpovědi analyzujeme a Eh, konzultaci, eh, konzultace se stakeholdery i nadále pokračuje. Děkuji za tyto informace. Eh, jsme rádi, že jsme je obdrželi a závěrem má slovo paní zpravodajka. Máte slovo? Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za všechny podněty, eh, které již byly předeslány. Já předpokládám, že všechny budou eh, také předloženy ve formě pozměňovacích návrhů a jakmile je obdržíme, tak začneme pracovat na kompromisech. Děkuji. Thank you. Deadline for amendments is as... Zavěrečná lhůta, jak víte, je 14. ledna, 17. Eh, až 18. února se tím budeme zabývat a 16. až 17. Eh, března mm, potom bude eh, další fáze. Děkuji vám za toto první schůzi v tomto roce. Příště se sejdeme 25. ledna. Myslím si, že jsme ukázali, že jsme poměrně ambiciózní. Je nás tady poměrně málo, venku je tma a začali jsme tady nové téma, ale diskuze od samého počátku až do konce byly velmi zajímavé, takže vám děkuji a brzy se uvidíme.